Non, elle n'est pas là. Aujourd'hui, il faudra se contenter de, de son vice-président. Bien. Eh, dámy a pánové, když dovolíte, začneme. Návrh pořadu jednání, eh, myslím, nevyvolává žádné námitky. Můžeme tedy přejít eh, ke schválení zápisu minulého zasedání. Jsou k tomu poznámky? Nejsou. Tak je to považováno za schválené, tedy bude schválený koncem tohoto zasedání. A několik sdělení předsedy. První důležité sdělení je jednání o trialogu eh, o mechanismu propojení v Evropě. Tato, tento trialog byl 7. března ukončen, bylo dosaženo dohody mezi parlamentem a radou. Ten text, který eh, tedy byl takto projednáván, bude 19. března potvrzen v radě. Já děkuji vašemu týmu vyjednavačů pro dopravu a zejména panu Taličkovi, Marineskovi a také zástupcům za ITRE. Děkuji jim za to, že dospěli ke konci těchto jednání a jak víte, jsou tady ještě čísla, která, o kterých bude rozhodnuto později eh, protože jde o čísla v rozpočtu. Dospěli jsme, myslím, k uspokojivé dohodě, k proveditelné dohodě. Společné, komise, společné výbory ITRE a TRAN 25. března schválí pozněvací návrh v konsolidované podobě a bude to tedy předloženo ke schválení v prvním čtení. A tím skončí tato velice důležitá práce. Než začneme se slyšením o říční dopravě, Chtěl bych tady přivítat skupinu návštěvníků eh, z Hesenska, Turinska, eh, které tady vede náš kolega Dietr Koch. Chtěl by něco říci na uvítanou těmto hostům? My jsme přijeli z Hesenska a také ze Saska, a z Durinska a je nám velkým potěšením, že tady s vámi můžeme být. Eh, tak tedy velmi rádi vás zde vítáme a vítáme zde také pana Kristfrieda eh, Čepeho, který je předsedou Združení eh, cestujících ve veřejné dopravě v Berlíně a také jeho partnerka. Ti jsou pozváni naším bývalým předsedou výboru Trán panem Kramerem. Tak. Eh, našli jste na stole zprávu eh, o činnosti eh, výboru TRAN. 160 stránek. To dokazuje, jak intenzivně všichni pracovali a já děkuji sekretariátu, který připravil tuto zprávu o činnosti našeho výboru. Je to velice Eh, potřebná věc a myslím, že eh, poslanci takto budou moci vysvětlovat svým voličům, eh, co odvedli za práci v rámci své volební kampaně nebo na závěr svého mandátu. Mohou říci, co všechno pro občany udělali. Můžeme říci, že konečným cílem práce našeho výboru samozřejmě je zlepšit život Evropanů používajících různé dopravní cesty. To je velmi důležité, je to vlastně každodenní eh, práce. Děkuji našim asistentům, našim politickým poradcům a veškeré administrativě výboru eh, za to, že eh, nám to napomáhali během tohoto pětiletého volebního mandátu, během kterého jsme byli velmi produktivní. A, um, myslím, že to již zítra bude na webových stránkách výboru TRAN. A teď se dostáváme do našeho hlavního tématu. Je to téma, které mě osobně velmi leží na srdci. Jsou to vnitrozemské vodní cesty v intermodálním systému dopravu. Jak víte, od roku 2011 jsme měli cestovní mapu pro jednotný evropský dopravní prostor, kde bylo stanoveno, že eh, dojde k přenesení části nákladní dopravy ze silnic na jiné eh, druhy dopravy, včetně říční dopravy. A eh, v tomto čísle Eh, samozřejmě máme svou eh, velice důležitou eh, položku, která se týká železniční dopravy, ale také je tady velká část, která má být převedena na vodní cesty. Má to být v roce 2050. Je tady cílem, aby to bylo 50 nákladní dopravy, které bude přeneseno ze silnic na jiné druhy dopravy. Jistě budou rozdíly mezi některými členskými státy. Některé členské státy už jsou velmi pokročilé v této věci. V Nizozemsku například a náš kolega pan de Kamp může o tom hovořit. Ti jsou vůdčí činitelé v oblasti vodní dopravy, již překročili cíle, které jsou na rok 2030 a jistě budou mít předstih i pokud je o cíle na rok 2050. Eh, tedy to přenesení na říční dopravu má mnoho výhod, nejenom z hlediska životního prostředí, ale také z hlediska dopravního výkonu, eh, včetně logistiky nebo také v tom eh, potenciálu plavidel. Tam je opravdu velmi velké možnosti jsou tam. A i z hlediska využívání vybavení plavidel motory. Podobně jako v námořní dopravě, tak říční doprava může eh, počítat s přechodem z dýzlových motorů na jiný druh pohonu. Máme tady eh, máme čtyři experty. Eh, ano, všichni už zvítězili nad dopravními zácpami. tady paní Karin de Sheper, která je Navigation Europe Dále je tady pan Piotr Durenčik z Námořní univerzity ve Štětíně, pan Turi Fiori, který je v Evropském združení eh, říčních přístavů a eh, pak je to ještě pan Erik Schulz. Eh, takže každý dostane slovo na 6 minut. Jak víte, vždycky jsme v časovém tlaku. Takže Nejdříve ještě, než dostanou slovo experti, dostane slovo paní Kapčinská z Evropské komise také na pět, na šest minut. Prosím, máte slovo. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Thank Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji vám, pane předsedo, za to, že mi dáváte slovo. Já bych chtěla slíbit, že výjimečně se budu snažit opravdu dodržet časový limit. Normálně se mi to nedaří, když hovořím ve vašem výboru. Chtěla bych začít tím, že poděkuji výboru za to, že zorganizoval toto slyšení a také za to, že náležitě za posledních pět let zvažoval tuto velice důležitou oblast. Je to sektor, kde, myslím, všichni eh, v tomto sále vědí, jak je důležitý, ale není tomu tak úplně všude. A tak tedy děkuji Evropskému parlamentu a konkrétně vašemu výboru za to, že eh, máte na paměti potenciál této konkrétní oblasti.

také to, že jste ehm, schválili příslušné usnesení, usnesení, eh, které definovalo tato velice důležitou oblast eh, vnitřních vodních cest a také za to, že eh, jste vyjádřili finanční podporu pro provádění této oblasti. Toto usnesení podporuje závěry ehm, zprávy o pokroku a také zprávě o digitalizaci ve vodní dopravě. To bylo loni schváleno ve vašem výboru a to je opět velmi pozitivní konstatovat, že za posledních pět let tady bylo velmi mnoho instancí, eh, kde ehm, váš výbor jasně uznal důležitost vnitrozemských vodních cest. Eh, jde o to hovořit o tom, jaký je dopad eh, a jaký přínos může mít právě tato oblast dopravy. A to v době, kdy velké dopravní zácpy, ale také klimatické změny nás velmi tíží. Vnitrozemská vodní doprava je eh, věc, která byla na pořadu jednání digitalizace, dekarbonizace, sociální dimenze. To všechno si velice uvědomujeme a pracujeme na všech těchto tématech. Ukazuje se, že ať už se v této oblasti eh, děje cokoliv, musí to být zvažováno v tom globálním eh, pohledu na všechny politiky dopravy a ostatně nejen dopravy. Já také doufám, že je tady uznání uznání, že komise eh, také brala velmi vážně podporu tohoto sektoru v minulosti za uplynulá léta. V současné době, když ještě použiju minutu na to, abych řekla, co stále ještě je rozpracováno, v této fázi. Je tady směrnice o technických standardech a profesních kvalifikacích. To je opět oblast, kde výbor TRAN eh, měl velký přínos k tomu, aby se úspěšně jednalo o směrnici o profesní kvalifikace. E, byla tady vaše zpravodajka, které se právě podařilo odblokovat celou řadu e, problémů v této důležité legislativě. Chceme mít také jistotu, že budeme e, mít projekty intermodálních inovací, také se to promítne do flotil a že tady půjde o celou tu změnu logistických, celou tu sérii logistických změn. Myslím, že Velkou výzvou, a já to jistě uslyšíme od našich odborníků, je eh, zjistit, jak zajistit, aby vnitrozemské vodní cesty eh, a flotila, která se po nich plaví, přispěly k těm velkým změnám, které potřebujeme v boji proti klimatickým změnám, za životní eh, prostředí a za kvalitní dopravu. Budeme pokračovat v úsilí, abychom dokončili síť TEN-T a abychom zlepšili infrastruktury pro vnitrozemské vodní cesty. Evropský parlament volal potom, aby se zvýšila finanční podpora pro tuto oblast v horizontu Evropa a to e, komise si vzala za své. Předložili jsme návrhy, dva návrhy Teď už se to finalizuje v členských státech a spolu s Evropským parlamentem. A výsledek těchto uh, diskusí bude velmi jistě pozitivní, zejména z hlediska kofinancování eh, infrastruktury vodních cest. Eh, já jsem přesvědčena, že i když v tuto chvíli ještě nejsou žádné politické závazky, nemohou být přijaty, Věřím, že následné programy budou mít podporu výboru TRAN a že budou náležitě projednány, až se ustaví nový výbor, nová komise. Expertní skupina vytvořená komisí, kde jsou členské státy i um, Evropský parlament přizvány ke spolupráci, mohou e, také pokračovat v dalším programu, tak jak byl navržen před pár týdny. A ještě chci velmi ocenit, že je možné k vám dnes hovořit a chtěla bych vás ujistit, že eh, vyslechneme velmi pozorně všechna vystoupení zdejších expertů a eh, všechny otázky, které zazní v rozpravě v parlamentu a budeme je zohledňovat v budoucí práci které budou řešit budoucnost vodních cest v Evropě. Děkuji. Děkuji, paní Kopčinská. Skvělé. Dodržela jste řečnickou dobu a děkujeme, že jste navodila atmosféru pro vystoupení expertů. Nebudeme ztrácet čas a předám slovo paní De Schepper, která je ředitelkou Inland Navigation Europe. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, dámy a pánové, je vždy radostí být eh, v parlamentu, který podporuje naši organizaci a když je kritický, tak je kritický konstruktivně. Byli jste velmi užiteční při formování politiky pro vnitrozemskou vodní cestu a dnes poskytnu některé příklady udržitelné dopravy na vodních cestách a také o tom potenciálu, o kterém mluvil pan Rikes, z multimodálního pohledu, ale také trošku dále, protože zajímavé projekty běží, které jsou připraveny do budoucnosti. Právě jako vy neznáme budoucnost a existují velké nejistoty, nicméně víme, jaké jsou naše výzvy. A tyto výzvy jsou společné. Všichni musíme zajistit, aby naše města byla dostupná s vysokou kvalitou života. 80 občanů budou žít ve městech a musíme samozřejmě zajistit dekarbonizaci dopravy a zajistit také oběhovou ekonomiku. To je důležité pro naše děti. Je třeba, aby v rámci multimodální dopravy byla vodní doprava lehce použitelná a také by měla být odolná vůči životnímu prostředí a jeho změnám. Tedy pokud se budeme zabývat zdravými a dostupnými městy, Víte všichni, že většina našich měst z evidentních historických důvodů vznikla podél vodních cest. A když se podíváme na nákladní dopravu, největší eh, obsah je stavební materiál a kromě velkých zásilek se eh, zabýváme projekty, které jsou paletizované na čistých plavidlech a také tedy následná doprava, tedy zásilek na čistých kamionech a na kolech. Máme tu určitý problém, protože ten poslední kilometr je řešen eh, v jiným dopravním modem a ten vyžaduje prostor. A musíme tedy vlastně se domluvit, jak sdílit prostor s bydlením, s různými volnočasovými aktivitami. Pokud je o nulové emise, máme první plavidla, která jsou elektrická, některá vodíková a jiná jsou hybridní. Máme také propustě, a, které fungují bezemisně a nezatěžují tedy obyvatele. Máme také první větrné elektrárny na vodních tocích, ale také to představuje výzvy. Musíme se snažit snížit cenu za tyto projekty a technologie. Musíme je zajistit dlouhodobě, protože u čisté energie to je zatím krátkobránné dlouhodobě a také musíme zajistit eh, infrastrukturu, která bude používat různá paliva. Také jsou tu další programy, které vycházejí z CEFu a z Horizontu Evropa. Když se dostanu k, k lehkému použití a splavému použití vodních cest, tak digitalizace bude zásadní. A zabýváme se integrací eh, integrace inteligentního a propojeného na eh, zajištění námořní dopravy. Snažíme se aktualizovat eh, tyto, tyto, tuto situaci novým požadavkům a také pracujeme na naplnění směrnice o námořní informa- informovanosti. Snažíme se zajistit plynulou dopravu přes hranice. Máme první pilotní oblasti pro samostatnou plavbu a máme také námořní drony. A naší výzvou je to orientovat na multimodální dopravu, aby doprava byla propojená. To probíhá v oblasti fora pro logistiku a také se zabýváme tedy plněním programu CEF2 a Horizont Evropa. Potřebujeme legislativu o odpovědnosti, normách, odborné připravenosti a tak dále. Velmi důležitá věc. Vzpomenete si na nízké hladiny vody během minulého léta a také ničivé povodně v Itálii a v různých dalších zemích, které postihují celý dopravní systém a týká se to nejen dopravního systému, ale také života řady lidí. A očekáváme, že výskyt, když statisticky je řečeno, že to není tak mimořádné, ale očekáváme, že to bude častější během klimatických změn. Když se zabýváme projekty vodních cest, tak se zabýváme multifunkčními projekty. Chceme řešit dopravní, dopravu která bude plynulá, ale také se zabýváme klimatickým zónami, biodiverzitou, množstvím vody a kvalitou vody, protože dodávka vody, pokud je o pitnou vodu, pro užitnou vodu, pro zemědělství a průmysl, a snažíme se také o regionální rozvoj a volný čas, takže působíme ve všech odvětvích a je to velmi důležité z hlediska našich evropských programů, protože nesnažíme se uvažovat izolovaně. Je velmi důležité při naší práci, když eh, se snažíme o podporu Evropské unie, abychom byli schopni pracovat přeshraničně a také v různých odvětvích, abychom mohli společně investovat do všech těchto vzájemně prospěšných aktivit. Chceme s vámi spolupracovat, abychom měli eh, vodní cesty, které budou odpovídat budoucnosti a jsme vděční parlamentu za to, abychom měli míru 50% spolufinancování pro CEF2. A takto by vlastně vodní cesty by byly vhodné pro budoucnost a také odolné vůči klimatu. Děkujeme vám za osnesení eh, o programu Najades a v horizontu Evropa bychom vás chtěli vyzvat, abyste eh, zachovali klima a mobilitu pohromadě, protože působíme napříč odvětvími. A pokud je o budoucí legislativu, chceme s vámi spolupracovat společně s legislativou, která bude zaměřena na budoucnost. Děkuji vám. Děkuji paní Descheper. Nyní dám slovo panu Durajčikovi, který je doktorem Námořní univerzity ve Štětíně. Prosím, pane Durajčiku. Děkuji, dámy a pánové. Dovolte mi zdůraznit především, eh, že říční doprava je modem doprav, je určitým způsobem dopravy do budoucna, který eh, může být velmi inovativní. Když hovoříme o inovaci, eh, je třeba nejprve eh, zmínit Information Services, které byly založeny před více než deseti lety, a také tedy všechny pokroky v oblasti navigace a digitalizace všech dokumentů, všech datových setů o plavidlu, o jeho charakteristikách a také eh, o charakteristikách toku a také posádky. Je to všechno velmi důležité do budoucna, protože to umožní vytvářet pracovní toky v podnicích a v rámci zprávy vodních cest. Já bych rád eh, tedy vlastně víc poreferoval o té platformě říční informační služby, což byla první platforma svého druhu na světě. Zabývá se řízením eh, vodních toků, vnitrozemských vodních toků, se zájmem optimalizovat dopravu a eh, transport, zvýšit bezpečnost navigace, zvýšit také její účinnost a zavedení eh, této platformy umožnila legislativa, kterou schválil i Evropský parlament. Šlo konkrétně o směrnici z roku 2005, která umožnila členským státům eh, registrovat na této platformě všechna pravidla, která jsou vybavena takzvaným říčním pasem. Tato platforma eh, schromažďuje všechny informace, které jsou důležité pro majitele i provozovatele lodí i provozovatele toků. Pomáhá také zlepšit provoz na této průsvědce vidíte tedy ty čtyři základní služby, které platforma nabízí. Jednak vysledování jednotlivých plavidel, informace pro eh, kapitány plavidel, takzvané skippery, o, ty jsou, ti jsou informováni o eh, podmínkách na daném toku. Umožňuje také spravovat takzvané elektronické eh, navigační mapy pro vnitrozemské toky a konečně tím čtvrtým důležitým systémem je systém ERY, systém elektronického reportování o daném plavidle, ať už jde o jeho trasu, náklad, pasažery nebo posádku. Pokud jde o systém RIS, Můžeme také říci, že pomáhá zprávě vodních toků optimalizovat infrastrukturu, zajišťuje bezpečnost provozu na daném toku. RIS však není jediný nástroj pro sledování efektivity vnitrozemské vodní dopravy. Máme k dispozici i další digitální nástroje, některé ve stádiu vývoje zatím. Existuje například evropský projekt, jehož záměrem je vytvořit novou databázi o plavedlech, posádkách, o lodní knize, záznamech v lodní knize a tak dále. Všechny tyto digitální nástroje by měly pomoci při zefektivnění provozu, ten by také měl být levnější a všechny ty procesy rychlejší pro všechny partnery. Tam, kde hovoříme o inovacích, znamená to také inovace plavidel. Rádi bychom měli takzvanou zelenou flotilu, čistší plavidla. A do budoucna si dovedeme představit i autonomní plavidla bez posádky. Práce pořád běží na některých těchto projektech, některé jsou zatím v pilotní fázi, ale ukazuje se, že to prostě je dosažitelné z toho střednědobého hlediska. Ve chvíli, kdy hovoříme o výzvách do, pro tento typ dopravy do budoucna, nesmíme zapomínat na problematiku stárnutí infrastruktury a na typický problém pro všechny evropské země, Eh, podmínky pro navigaci, které jsou eh, nevyhovující. A to tedy působí problémy, pokud jde o provoz. Nesmíme také zapomínat na problematiku digitalizace a automatizace infrastruktury a také obnovu eh, flotily, tak aby došlo k snížení emisí CO2, také eh, emisích hluku, tím, že budou tedy eh, zaváděna nová plavidla. A nesmíme zapomínat, že ta nová plavidla budoucnosti budou nejenom takzvaně zelená, ale také umožní používat digitalizovaná řešení ve smyslu automatizace. To je tedy vše, co jsem si připravil na pro své vystoupení k problematice inovace. Děkuji. Dám slovo panu Turi Fioritum za Evropskou federaci vnitrozemských přístavů. Děkuji, pane Rike. Děkuji také výboru. za pozvání já tu zastupuji více než 200 vnitrozemských přístavů v Evropě na všech eh, vnitrozemských vodních tocích a chci krátce představit náš multimodální systém dopravních uzlů. Jak už jsem řekla tedy, všechny vnitrozemské přístavy se nacházejí na příslušných vnitrozemských vodních tocích a já se pokusím ilustrovat, co v této oblasti děláme. Jde o to, aby došlo k lepšímu provázání dopravy eh, říční s ostatními typy eh, dopravy. Výsledkem by měla být efektivnější a eh, ekologičtější doprava obecně. Máme tady příklad přístavu v Magdeburku, kde dochází tedy vlastně ke kombinaci tří typů dopravy. A to si vyžaduje tedy vlastně vzít úvahu všechny potenciální dopravní sítě. Na, v přístavu v Liež tedy se zjíždí zboží z Amsterdamu, Dunkirku a Rotterdamu a zároveň tedy obsluhuje tři různé trhy, což je velice zajímavé pro celou eh, řadu podniků. Umožňuje totiž eh, konsolidovat nakládku a zároveň využít služeb eh, nákladního letiště v Liež, což je třetí největší letiště pro nákladovou dopravu v Evropě. A eh, je tu tedy taká vlastně ta dimenze čtyř možných typů dopravy. Na tomto grafu vidíte nárůst objemu kontejnerové dopravy, což je nejužitečnější způsob dopravy, tam, kde používáme multimodální dopravu. Dalším příkladem eh, fungování eh, na úrovni vnitrozemských přístavů je jsou pří, přístavy na uh, Rýnu, které se snaží posílit tady tu návaznost na další typy dopravy, lépe tím uh, zlepšit své služby nabízené místním uh, podnikům a také tedy umožnit uh, propojení s Dunajem. To se konečně podařilo, když se podíváte na ten graf Tady, tedy vidíme, že celá řada přístavů na Dunaji už spolupracuje, takže mm, tady je posílena ta charakteristika multimodální. Zatím totiž chyběla propojení mezi například železnicí a přístavem v mnoha případech. A také tady byly problémy s navigací na Dunaji, což odrazovalo nové provozovatele, nové podniky, ale nám se podařilo tedy zjednodušit například eh, požadavky na reportování a navigaci, je to prostřednictvím digitalizace a to teď tedy umožňuje těmto přístavům lépe spolupracovat. Tak to vypadá teď a teď vám ještě představím plány do budoucna. Digitalizace, jak už bylo řečeno, je jedním tedy z těch, jednou z těch nejdůležitějších věcí, kterou děláme. Máme například iniciativu Port Forward, tedy přístav před. Já to budu ilustrovat na příkladu přístavu v Magdeburku, kde je možné tedy schromažďovat veškeré údaje o přepravovaných kontejnerech a rychle plánovat další přepravu v rámci různých modů dopravy. Systém RPIS, e který používáme, je v podstatě odnoží systému RIS, o kterém se tady už hovořilo a umožňuje tedy dopravovat zboží od, z Ludwigshafenu až do Bazileje a po cestě sbírat veškeré informace o překladištích, o daných kontejneroch, eh, takže je pak jasné tedy, na která plavidla eh, nakládat, aby nedocházelo k eh, dopravním komplikacím. Podniky používají informace z RP, RPIS pro plánování svých aktivit, takže například pokud víte, že plavidlo se blíží k přístavu, vy jste si vyžádali možnost přistát, je možné tady přistavit eh, do nákladní vozidlo přesně na čas. Nemusí nikde 30 minut čekat. My tedy o tom uvažujeme na úrovni eh, evropské a máme tu tedy i tu iniciativu propojení Evropy s Čínou přes střední Asii. Tady bude možné schromáždit veškeré zboží z Evropy na jednom místě a následně ji přepravit nejenom do Číny, ale také Ruska a dalších trhů po cestě, což tedy zase posiluje účinnost, efektivitu a také trvalou udržitelnost. A navíc tedy jsme přesvědčeni, že tento segment trhu poroste v příštích letech. Napojeny jsou přístavy v Lyonu, Mannheimu a další. A poslední bod. Myslíme si, že je třeba dále uvažovat tedy tím směrem multimodální dopravy, což není vždycky úplně jednoduché. Je důležité, aby naše přístavy byly propojeny na různé typy dopravy. To si vyžaduje podporu národních i vlád, i místních orgánů a to není vždycky jednoduché. E, za druhé, musíme začít uvažovat strategicky na úrovni sítí. My se my jsme přesvědčeni, že doposud tedy ta rozhodnutí padala spíše na té úrovni jednoho typu dopravy. Samozřejmě investice. My jsme velice spokojeni s výsledky SEF, ale potřebujeme podporu i na úrovni národní. A je třeba zajistit tedy splavnost nejenom Dunaje, ale i ostatních toků. A konečně je třeba také odstraňovat legislativní překážky. Pro nás je důležitá směrnice o kombinované dopravě. Podporujeme tady stanovisko parlamentu v této věci. Já chci poděkovat parlamentu a komisi za práci odvedenou na tomto návrhu legislativy, ale máme tady určité obavy, jak tento návrh dopadne na radě. Ale to tady uvidíme. Děkuji. Merci, eh, monsieur Furito. Děkuji, pane Furito. A na závěr dám slovo panu Šulcovi. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, dámy a pánové. Omlouvám se za spoždění. Doprava mi dnes nepomohla. A efektivní rozhraní mezi dopravní mody a proč hovoříme o rozhraních? Existuje jich několik, ty hlavní jsou zde. Kontejnery, což je nejpravděpodobnější, potom volně ložené zboží, což je vlastně přeprava do destinace a potom také překládání a projektové náklady. Začnu tím posledním, to je nejjednodušší. To je těžký náklad, který nepasuje často na silnici a proto je třeba využít jiné dopravy a je třeba jej dotáhnout až do těch finálních eh, míst určení, což existuje, ale musí to být ještě tedy rozvinuto. A ministři dopravy hovořili, že velké náklady eh, něčí mosty a silnice, které se musí potom častěji opravovat. A to je jedna z věcí, kterou se musíme eh, zabývat. Je třeba, aby tyto těžké náklady byly spíše na vodě než na silnici. A nyní se budeme zabývat eh, intermodálním zbožím a to jsou hlavně kontejnery. Uvedu příklad. Byli jsme svědky nízkých hladin vody na Rýnu a na dalších řekách v uplynulém roce a zjistili jsme, že logistický řetězec automaticky hledá alternativy. Nebylo možné přepravat kontejnery na plavidlech na Rýnu, tak by se částečně čas, nakládalo na terminále, kde bylo dost vody, například v Nimegen a v Liež, v Lutichu, a došlo k překladu na e, kamiony a potom se zboží vrátilo zase na plavidla. A mezi tím e, jsme také zaznamenali přepravu po železnici. Na těch hlavních trasách v Evropě, tedy Severní moře, Alpy, Severní moře, Středomoří a Rýn, Dunaj už dochází k iniciativám, kde logistický řetězec řeší jednotlivé dopravní módy, ale není toho dost. A myslím, že by se to mělo mnohem více eh, rozvíjet na těchto koridorech. Další byla naše zkušenost, eh, kde je možné vybudovat toto rozhraní při nehodě na železnici v Rastatu před rokem a půl najednou logistické řetězce eh, se obrátili na Deutsche Bahn a byl tu dotaz na tedy nákladní vlaky a ukázalo se, že kapacita je plná. Jaké jsou alternativy? Vrátit se tedy k eh, námořní dopravě. A v oblasti legislativy Rada i komise tomu už napomáhá, ale měli bychom mít mnohem více vlastně námětu, kdyby došlo k eh, konkretizaci toho přenosu dopravy, do vodní dopravy. Tedy někdy ty terminály jsou velmi blízko u sebe, 20 kilometrů a to právě hledáme v jednotlivých regionech. A zde jsou podněkovány právě iniciativy, aby došlo k vodní dopravě mezi terminály, které jsou blízko u sebe. Objem dopravy na silnici je mnohem menší, méně, méně dopravy na silnicích bez emisí a je možné využít i elektřinu. Už se to děje, je potřeba, aby se to dělo mnohem více v následujících letech. Jedna věc, kterou eh, chceme zmínit z hlediska vodní dopravy, kterou zde zastupuji, potřebujeme mnohem více vytváření sítí o tom hovořila, hovořil kolega Popravici. Musíme spolupracovat eh, s železnicí a také s, se silniční dopravou. Logistický řetězec musí více uvažovat o multimodální eh, dopravě. Je třeba spolupracovat. Jednak soupaříme na určitém slova smyslu, ale pokud eh, se doprava neposune ku předu, tak se může vše zastavit. Paralelní propojení, to vše potřebujeme. Nebudu hovořit o dokumentaci dopravy, eh, ale do, přeprava, kterou dnes zaznamenáváme, je narušována takzvaným jednosměrným myšlením. Vidíme, že se na, v logistickém řetězci vlastně používá pouze silniční doprava v kamionech a vůbec nejsou známé další cesty. Měli bychom mnohem více uvažovat o multi, multimodálních způsobech dopravy. Ne pouze o tom jediném módu, který známe. V oblasti námořní dopravy se všichni známe, ale hovoř, hovoříme dost se železnicí, hovoříme dost se silniční dopravou. Hovoříme s těmi, kteří vlastně vše organizují v této oblasti. A konečně o dokumentaci jsme už hovořili. My bychom uvítali kdyby vznikla iniciativa, kdy a tady je propojení na další odvětví průmyslu, jako je Riscomex. O tom jsme už hovořili, ale zatím jsme neslyšeli o tom, že by se kombinovaly programy, které existují, jako je DTLF, o kterém byla řeč, a DINA, a oblast digitální vnitrozemské námořní plavby tam existují takové možnosti synergie, že skutečně možné docílit eh, mikrofon pro řečníka, kdy velmi často se zabýváme infrastrukturou, ale je třeba nejdříve to spočítat. A začněme infrastrukturu, nečekejme na dopravní zácpy. A poslední věc, měli bychom se zabývat jednotlivými administrativními vrstvami v celé Evropě. Vše je organizováno tak, že lidé z námořní dopravy se baví, baví mezi sebou, to platí i o silniční dopravě. Navazujeme kontakty, když se něco stane, pokud je někde uzavřen most kvůli dlouhé rekonstrukci, tak eh, místní zákonodárci se zabývají tím, jak eh, využít jinou dopravu. A musíme uvažovat o tom, co dokáže železnice, co dokáže vodní doprava. A snažíme se nalézt způsoby, jak eh, redukovat dopravní zácpy a posunout dopravu do dalšího stádia. Děkuji. Děkuji, pane Šulci. A nyní vyslechneme připomínky a poznámky poslanců a poslankyň. Začnu panem Van de Kampem. A držte se dvou až tří minut. Uh, eh, Rieke, thank you very much. Děkuji, mm, Michele Rikete. A děkuji eh, za tato vystoupení, vzhledem k tomu, že tady je více lidí, kteří hovoří nizozemsky, tak já budu také hovořit nizozemsky. Pane předsedo, chtěl bych se vrátit eh, k tomu multimodálnímu přechodu. Již jsme o tom diskutovali v předchozích letech, je tady ta velmi zajímavá doktrína, eh, ale z praktického hlediska vidíme, že je to jen velmi málo konkretizováno. Eh, to, co říkají kolegové, ukazuje, že je asi třeba zvážit tento cíl, opravdu trvat na tom, aby se přešlo k multimodálnímu eh, přechodu. Eh, chci poděkovat za všechny prezentace, za všechny informace, které byly velice zajímavé. Eh, máme určitou zkušenost v oblasti vnitrozemské vodní dopravy. Víme, co znamená multimodální eh, charakter. Hovořil o tom pan Šulc, eh, také eh, paní kolegyně hovořila o COP21, protože je tady i otázka dopadu na životní prostředí a dost znepokojivé dopady právě dopravy na životní prostředí. To všechno bereme v úvahu. Máme také usnesení z února Eh, naštěstí všechno proběhlo dobře, eh, ale eh, všichni víme, že usnesení je jedna věc, dobrá věc, ale je otázka, jak to potom realizovat v praxi a jak bude Evropská komise se věřovat provádění takového usnesení. Teorie je dobrá věc, ale je třeba také přejít na ty praktické aspekty. Pokud je o inovace, když konzultujeme lidi z tohoto oblasti, jsou to často eh, plavidla, která mají 20-30 let, eh, nebo jsou i některá mladší plavidla, ale i ta potřebují určitou modernizaci. Mě by tedy zajímalo, jakým způsobem tuto věc zvládnete. Víte, že moderní eh, plavba potřebuje moderní eh, nástroje, techniku a také elektroniku. Jak se zvládne celá ta fáze přechodu a jak bude financována? Eh, jistě je možné to či ono vylepšit, ale nesmíme si věci líčit příliš pozitivně. Ty investice budou obrovské, bude zapotřebí obrovských investic. Já konstatuji stále více v Nizozemsku, že se stále více a více eh, najímají eh, polští pracovníci, protože nizozemci eh, se zdráhají pracovat na plavidlech. A poslední věc, to je obraz, reputace tohoto sektoru. Podle mého názoru je dosti zranitelná, dosti slabá prestiž vnitrozemské lodní dopravy. Já myslím, že to opravdu vyvolává určité problémy. A ta, právě ta prestiž, ta reputace, ten obraz, který si děláme, e, to je třeba vylepšit a změnit. E, jistě potřebujeme takové osobnosti jako pan Fiorito. E, ale to nestačí. Evidentně je to oblast málo známá a dost málo e, lidí si o ní dělá nějakou přitažlivou představu. A teď se obracím i na Evropskou komisi, která hovořila o digitalizaci. Já mám pocit, že Evropská komise se domnívá, že ta digitalizace se především týká e, silniční dopravy Hovořili se i o administrativních eh, otázkách, eh, ano, to tady zaznělo. A já myslím, že to vyžaduje velkou pozornost. Rozhodně více pozornosti, než to je doposud, ale především mi leží na srdci prestiž. Děkuji, prosím pana kolegu. Děkuji, pane předsedo. Podobně jako můj kolega, i já budu hovořit nizozemsky. A mám otázku, která obsahuje dva aspekty. Především toto slyšení, eh, myslím, je velmi vhodně naplánováno, protože pokud jde o mě, tak já si myslím, že to je eh, typ dopravy, který představuje velký potenciál, tedy ta vnitrozemská lodní doprava i z hlediska bezpečnosti, účinnosti, udržitelnosti. To všechno jsou aspekty, které je možné ještě dále upřesnit a my eh, musíme působit eh, v této oblasti. Slyšeli jsme některé eh, aspekty, které se týkaly také dopady na klimatické změny a na všechny problémy, které s tím jsou spojeny. Například sucho loňském létě, ale i další eh, období, kdy jsme zaznamenali zase naopak eh, velmi intenzivní srážky. Prožili jsme situace, kdy byl velmi nízký stav vody ve vodních tocích. To všecko je věc, která má dopad na účinnost eh, vnitrozemské lodní dopravy. A myslím, že i to je třeba eh, zmínit, je třeba to brát v úvahu. A já bych se chtěl zeptat zde přítomných expertů, jaké jsou tady budoucí perspektivy. Jak budeme moci reagovat na všechny tyto výzvy? Nemůžeme se jim vyhýbat, nemůžeme je obcházet. A pak je tady ještě další otázka všechny ty chybějící články, eh, vzájem o tuto problematiku, to všechno známe. V rámci těchto sítí může Evropská unie jasným způsobem a významným způsobem přispět Hovoří se o digitalizaci, hovoří se o důležitosti trvale udržitelné eh, a mm, účinné Eh, logistiky. A právě tímto intermodálním způsobem je možné brát v úvahu i eh, otázku infrastruktury a potřeb, které se tady během let eh, projevily. Například ve Flandrech vidíme paletovou dopravu a to znamená, že je také třeba uspůsobit skladovací prostory a překládací prostory. To všechno se tady také projevuje, projeví se to ještě více během pěti až deseti let. Jaké to bude mít dopady na infrastrukturu, eh, abychom mohli brát v úvahu priority i v oblasti investic? Děkuji. Paní Gesine Meister. Děkuji. Já mám jednu rychlou otázku, protože musíme hlasování v jiném výboru. Moje první otázka zní, co dělat v letě, kdy vyschnou eh, vodní toky? Eh, způsobuje to skutečné problémy nebo je možné tento problém nějak eh, obejít, protože to může být limitující faktor pro lodní dopravu. Za druhé, dělá se toho dost proto, aby byla infrastruktura byla byla opravena tak, aby například pod mosty mohly projíždět lodě, které mají tři kontejnery na sobě. A konečně eh, je třeba, je to opravdu tak, že všechny přístavy jsou již vybaveny, aby mohly digitálně mezi sebou komunikovat. Já bohužel musím odejít, ale eh, tedy dozvím se vaši odpověď. Děkuji, Gezine. Pan Kramer. Děkuji. Také já Chci poděkovat za příslušné referáty. Pokud jde o ekologickou vnitrozemskou dopravu, my ji podporujeme, ale za dodržení dvou podmínek. Snižování emisí a, plav- a to, že plavidla tedy se přizpůsobí stavu toku a nikoli naopak. Protože 35 let se dalo se pluje um, po Dunaji do uh, Černého moře tak, že tedy se vlastně uh, plavidla riskantně vyhýbají. Já jsem uh, sám se plavil po Dunaji v malé lodi a za tu dobu jsem viděl jen tři opravdu velká plavidla. To znamená, že tato infrastruktura není dostatečně využívána. A v Německu se pořád hovoří o tom, že se vybuduje kanál, který bude eh, spojovat Odru a Dunaj, ale pak příslušný eh, tedy ministr vystoupí proti. A proč tedy se nic neděje? Je to problém pouze investic do infrastruktury? Je to něco, co si prosazuje stavařská lobby, anebo je to skutečně i v zájmu eh, loďařského sektoru? A konečně tedy po té, co došlo ke sjednocení eh, Německa, se uvažovalo o paralelní stavbě kanálu Berlín-Hanover a zároveň nové železnici, která by vedla po břehu. A to by, ale dopadlo to podobně jako s tím kanálem Odra Dunaj. 20 let se to vleklo a nakonec celý projekt usnul. A já bych rád věděl, proč. Myslím, že to souvisí s tím, že je třeba zatraktivnit vnitrozemskou lodní dopravu. Když se podíváme na Eh, příklady jiných eh, zemí vidíme, že již existují plavidla s nulovými emisemi, plavidla tradiční, která byla přestavěna tak, aby eh, vyhovovala požadavkům na nulové emise a to dává smysl. Celý, celá ta digitalizace, o které hovoříte, že bude hrát velkou roli, se týká v podstatě jednoho toku. 80 celkového objemu eh, nákladní lodní přepravy probíhá na Rýnu. To je samozřejmě tedy dlouhý a bohatý tok. Tady asi má smysl eh, digitalizovat, ale je otázka, jak postupovat v případě Odry a dalších menších toků je třeba nejprve se naučit využívat infrastrukturu, které eh, máme, protože v Německu jen 30 vodních toků je skutečně plně využíváno, 70 je víceméně ladem, takže nestačí říct plošně, že je třeba všechno přestavět a investovat. Samozřejmě ty příklady, které jste zmínil, jsou pozitivní, tedy ta intermodalita, možnost překládky, ale pak je otázka také hospodářské soutěže, protože v tuto chvíli silniční doprava je daleko lacinější. A je tedy třeba si uvědomit, že tady jsou ve hře různé zájmy a bude třeba Eh, je tedy harmonizovat tak, abychom neprosazovali jen zájmy železniční nebo silniční dopravy, ale také vzájemnou propojenost. Děkuji. Děkuji, pane Kremli. Pan Zlotovský, na dvě, tři minuty. Snažte se, máme málo času. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, rád bych upokojil pana Vima van de Krampana. Není to tak, že by polští pracovníci přicházeli do Nizozemské a Belgie, protože Nizozemci jsou lenoši, ale je to proto, že před 40 lety se říční doprava úplně opustila v Polsku. A v 70. letech se to úplně opustilo, ale máme velmi dobré školy pro vnitro zemskou říční plavbou. A, a každý rok eh, absolventi opouštějí tyto školy, ale bohužel nemohou působit v Polsku kvůli zanedbané infrastruktuře, protože jsme se vzdali této dopravy. Ale po dobu čtyř let nyní polská vláda opět zdůrazňuje rozvoj tohoto druhu eh, říční dopravy a v mém městě je největší eh, polský tok Vysla, která je splavná až po ústí to, této řeky a je možné, aby, ten, aby ta splavnost byla ještě vylepšena. Potom je tu Bydhoštský kanál, který navazuje na Vyslu a Odru. A zeměpisné umístění Bydhoště umožňuje vystavět v této oblasti přístav, který by byl multimodální a který by mohl být vstupní branou pro jednotlivé přístavy na Baltu, Gdaňsk, Elblong a Gdyně. Mě by zajímalo, co si o tom myslí pan Durajčik o tomto výhledu. Je třeba podporovat takovou myšlenku, když se bude hovořit eh, o síti TNT. A mám také otázku na pana Fiorita. Brzy se bude konat eh, revize evropských dopravních sítí. A nedávno jsme požádali Evropskou komisi, aby pokračovala v programu na JADES. Co očekáváte od výboru pro dopravu? Co čekáte od budoucího Evropského parlamentu, co se týče investic do nové infrastruktury? My víme, že tyto investice půjdou cestou evropských fondů, ale zejména národními prostředky. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Zlotovsky. Já nevystoupím, nemáme dost času, ale dvě témata mi leží na srdci. Splavnost, protože to je jev, který se stále více prohlubuje. Existují řešení, protože to vlastně byla moje první otázka. A druhá otázka, to je téma, o kterém se nemluví nebo mluví obtížně. A to, to jsou ekonomické výhody říční dopravy. Všichni vysvětlují, jaké jsou ekologické výhody, bezpečnostní výhody, ty známe, infrastrukturní, infrastrukturní výhody, o tom se diskutuje také, ale je možné také zdůraznit ekonomickou výhodnost. Hovoříme o plavidlech a o parku plavidel ale předám teď slovo našim expertům a nepřekračujte dvě nebo tři minuty, ale jsme skutečně omezeni časem. Paní descheper, Děkuji, pane předsedo. Začnu s plavností, protože řešíme infrastrukturu také. I když klimatické změny vypadá jako něco dramatického, tak nejsme tak pesimističtí a myslíme si, že je třeba pracovat s dvěma věcmi. Jednak z hlediska zprávy vodní cesty, tak je to informovanost. Eh, hodně se zabýváme výzkumem lepší predikce a o ty informace se dělíme s majiteli lodí, ale vlastně s, celou, s celým logistickým systémem. A za druhé, já jsem mluvila o vytvoření infrastruktury, která by byla připravena na budoucnost. A tady jde o změnu paradigmatu. Pan Kramer to zná velmi dobře. V CEFu se zabýváme zvýšením kapacity. Vždy větší železnice, větší silnice, ale u vodních cest máme multifunkční prostředí a i když jsou úzká místa u některých zdymadel a u některých vodních cest, tak a jsou zde problémy s kapacitou, ale také se ta úzká místa týkají výkonnosti. A problém, který máme, je, že tyto problémy nejsou na evropské úrovni způsobilé pro spolufinancování jednáme s Evropskou komisí, zda to je udržba nebo to není udržba. Ale proto pro nás, aby infrastruktura byla spolehlivá do budoucnosti, protože naši uživatelé chtějí spolehlivou infrastrukturu, po vlastně v každé době, to není žádná údržba. My se zabýváme tím, jak zajistit, abychom měli tedy splavné, splavné cesty a abychom měli místa, kde by ještě na biodiverzita, kde by také došlo k výrobě energie, protože elektřina se také vyrábí na některých tocích a aby byly zajištěna i byly zajištěny aspekty oblasti volného času. Ale ne všechno je způsobilé pro financování, takže parlament by nás měl podpořit, aby regenerace, rehabilitace a spolehlivá síť, aby to také bylo způsobilé nejenom zvýšení kapacity. To je jedna věc. Dále požadovat po infrastruktuře potřeby, nevím, kolik mám času, ale zkusím to. Chceme samozřejmě nulové emise, to je zcela evidentní, ale také vidíme, že na těch menších vodních cestách jsou zajímavé projekty a tady také se přepravuje tedy nový typ eh, nákladu. Eh, máme velké zásilky na velkých plavidlech, ale také menší palet, eh, plavi, menší plavidla, které jsou naloženy paletami a to je potřeba také zajistit z hlediska spolehlivosti. Jde také o zvýšení kapacity a chceme to také zajišťovat ve městech, kde by mělo dojít k překládání nákladu tam, kde máte vodní terminál a železniční terminál, ale také, když se snažíme o ekologičtější využití, vyrábíme dal určité zdroje energie, například vodík v přístavech. A chceme také vytvářet tedy eh, čisté zdroje energie. A můj čas asi už vypršel. Ano, děkuji, Karin. A prosím pana kolegu, aby také dodržel časový limit eh, jako stvořilo s ostatním. Dano, já odpovím polsky, aby to bylo co nejpřesnější, protože tady zaznělo několik otázek. Nejdřív chci zdůraznit, že řeky nemají pouze dopravní úlohu, mají i jiné funkce, eh, které se týkají i ekonomiky. Například e, i je to otázka ochrany proti záplavám, které jsou s tím spojeny, ale i boj proti suchu. Když se hovoří o infrastruktuře na řekách, tak se nehovoří pouze o dopravě, ale i o jiných e, funkcích, které má, mají řeky. A e, ty investice do infrastruktury jsou velmi důležité. Doprava vnitrozemská eh, lodní doprava eh, se různě proměňuje. Ehm, ano, týká se to hodně polských pracovníků, zaznělo to tady. Hovoříme o lodích, plavidlech a automatických, poloautomatických, plně automatických eh, a o všech těch změnách, které jsou zapotřebí. Vnitrozemská ehm, lodní doprava může být i mezinárodní povahy, což vyžaduje i jazykové znalosti a ne jen jazykové znalosti. Když hovoříme o infrastruktuře, tak prostě jsou tady některá úzká místa. V Polsku eh, polské řeky se dost liší od řek na západě. Eh, a když se neinvestuje alespoň minimum do infrastruktury, tak eh, není možné, aby ta plavba existovala. Příklad Polska. To je například jeden most, který blokuje veškerou eh, říční dopravu v dané lokalitě, protože má pouze výšku 3 metry. Eh, takže eh, například na Odře rozvoj je opravdu velmi zapotřebí i pro celkový ekonomický rozvoj Polska. Máme některé problémy, které vidíme i jinde v Evropě, například pokud jde o přepravu velmi těžkých eh, nákladů, eh, které ani není možné eh, přepravovat jinak, například na železnici nebo na silnici. Protože jde o sektory, které jsou již zahlceny. Když chcete převážet například z Gdaňska, z hluboké vody některé náklady, tak vidíme, že to je velmi důležitá oblast, kde jsou určité problémy. E, například s překládáním nákladů e, Sopoty, Gdyně a e, Gdaňsk, tyto tři města, která tady leží. Jejich eh, také propojení je tady důležité. Intermodální eh, aspekty sehrávají velmi důležitou úlohu. Děkuji, vy jste velmi dodržel svůj časový limit. Pan Fiorito, děkuji. Já velice rychle budu reagovat na některé věci. Především pokud jde o klimatické změny. Hovoříme o zmírňování těchto změn, ale také o přizpůsobení se změnám když dojde k nárůstu teploty o 1,5 stupně, stále to bude znamenat určité změny v našem sektoru a my se na to musíme přizpůsobit. Prostě infrastruktura na to není připravena. To nás tedy také čeká v budoucnu. Pan de, Van de Kamp eh, říká, jak eh, to má být čistější. <clears throat> Musíme se podívat, kam bude směřovat eh, lodní doprava v budoucnu a zejména jak to budeme financovat. Já samozřejmě nemám všechny odpovědi, ale myslím, že eh, dost brzy všichni lidé tady kolem stolu se to budou muset věnovat. A eh, v Nizozemsku například nedávno došlo k Benefachkáden, a to eh, je věc, která možná vypadá lokálně, ale my bychom chtěli, aby se to přineslo na evropskou úroveň. Myslím, že eh, jste asi přesvědčeni, co můžeme udělat, čeho můžeme dosáhnout. A pokud je o pana Kramera, pokud je o Dunaj, já bych tady zmínil eh, zajímavou citaci z Němčiny Dajsichreid, to je otázka spolehlivosti na, u Dunaje nemohu prostě přepravovat více zboží po řece, dokud není řeka plně eh, splavitelná. Tak jak je situace není, tak umožňuje jen málo eh, plavidel. Ano. Ano, já jsem eh, tam byl z Hanovru do Berlínu na té trase a také to vidím pan Zlotovský. Já se asi nepokusím eh, plně odpovědět, jenom tak, jak to dokážu, zejména pokud jde o tu eh, vizi, které věnujeme v Evropě velkou pozornost. Eh, ty části, které nejsou plně v síti, ale měly by být, zejména díky novému úsilí polské vlády, ale vaše otázka možná byla podrobnější a pokud ano, tak se na mě obraťte ještě dodatečně, ale si jsem také už vyčerpal svůj čas. Ano, děkuji vám, eh, pan Schulz. Ano, já to chápu takže máme málo času. No, no, no, no, no, no, no, no, pas du tout, pas du tout. Ne, ne, ne, můj čas nějak nenarušujete. Um, um, Mr. Kamp. Já souhlasím, že jsme příliš skromní, že nejsme moc slyšet a že bychom měli dělat víc. Já jsem ze severu, tam jsme zvyklí být skromní a já s vámi do určité míry souhlasím, že bychom měli být víc vidět. My eh, se snažíme eh, tedy sjednotit práci sedmi organizací, které provozují satelity v Holandsku a spolupracujeme se všemi zástupci příslušného odvětví. jak dosáhnout toho, že eh, flotila, která nyní v průměru je 30 až 10 let stará, bude modernizována. Eh, z krátkodobého hlediska potřebujeme snížit emise CO2, hledat alternativní zdroje biopaliv, pokud je to tedy možné, protože to si nevyžádá, ale je to podle mého názoru možné, protože se to nevyžádá žádné velké investice, jenom možná pár filtrů. A i když to budou eh, eh, zvýšené náklady, jsou to náklady, které trh může absorbovat, ale z dlouhodobého hlediska to je trochu jiný problém. A dejme tomu, že plavidla která plují na krátké vzdálenosti 100 či 200 kilometrů, mohou být provozována jako elektrická plavidla. Jinak ale na ty delší platby bychom museli stavět velké napájecí stanice podél kanálu a já si nejsem jistý, jestli jejich provoz by nepřinášel další emise. Pokud jde o pohon na plyn, ten je možný pro některé typy plavidel, ale investice do toho jsou příliš drahé a také to není palivo, které by bylo naprosto prosté emisí, takže i to je běh na dlouhou trať. Jak se díváme do budoucna? Více plavidel, které přepravují kontejnery, A tím vlastně odpovídám na vaše otázku, pane Kramere, jestli se plavidla budou přizpůsobovat tomu, jak vypadají toky. Já myslím, že už jsme eh, eh, se toho všimli v posledních 10-15 eh, letech, kdy docházelo k postupné obměně flotily a máme méně plavidel s velké velikosti, s velkou hnací jednotkou. A budoucí plavidla se musí přizpůsobit i o tedy očekávanému nižšímu stavu vody na tocích. Musí to být tedy plavidla menší a lehčí. Pokud je o stavbu nových kanálů, tady mám jedno zásadní prohlášení. Iniciativa Fit for Future to není nic místního, ale zaměřuje se na vlastně modernizaci stávajících plavebních komor, mostů a podobně. Děkuji, děkuji vám. Ano, to je trošku frustrující, protože je to téma, které není často diskutováno. Ale eh, v každém případě to byla příležitost, jak vám dát slovo a slyšet vás v parlamentu. Parlament eh, jasně projevuje svůj zájem o říční dopravu. Eh, tak to vyjadřují některé pozměvací návrhy a myslím, že jsou tady některé velké výzvy spojené s moderností, které bude třeba předložit na stůl a reagovat na ně. Takže děkuji vám všem čtyřem eh, za to, že jste eh, zde přednesli svá vystoupení. mes chers amis, mes chers amis. Vážení přátelé, jak všichni víte, minulý týden jsme zažili eh, havárie eh, letadla Boeing 737 MAX 8 eh, etiopských aerolinií. A to poté, co podobné, podobnou nehodu mělo stejné letadlo indonéských aerolinií. To bylo v roce 2018 v listopadu a bylo tam 187 <clears throat> mrtvých. <clears throat> To všechno vyvolává otázky, pochybnosti. <clears throat> Je to věc, která hodně zaujala sdělovací prostředky a přivezla určitá opatření kdy bylo pozastaveno, pozastaveny lety příslušných letounů. Byla to taková epidemie, která přišla z východu, šířila se dál na západ a nakonec i americká agentura eh, rozhodla, že tyto dva modely Boeingu budou <clears throat> nebudou smět lítat. Děkuji Patriku Ky <clears throat> za to, že eh, přijal naše pozvání. Je to výkonný ředitel Evropské agentury EASA. On musel trošku přeházet svůj program, aby mohl přejít. Já se omlouvám, já jsem řekl železniční, ne letecké, samozřejmě jde o leteckou dopravu, bezpečnost letecké dopravy, jak všichni dobře víme. <clears throat> Takže on přeházel svůj program a proto, aby mohl přijít a bude hovořit o všem, co ví na toto téma a odpoví také na otázky, které si ostatně kladou i občané a veřejnost. Je to téma, jak víte, které má své velké dopady, těžké dopady na leteckou dopravu i na eh, průmysl, eh, protože to má finanční a eh, ekonomické dopady, které se každou minutou dále vyvíjejí a zvyšují. Má to velké důsledky na eh, celou naši planetu. Jsme tedy velice rádi, že vyslechneme tady Patrika, který nám eh, k tomu něco poví a odpoví na naše eh, otázky na toto velmi aktuální téma. Děkuji vám, pane předsedo. Dobrý večer vám všem. Když dovolíte, tak já přejdu do angličtiny. Funguje to? Takže když dovolíte, já přejdu do angličtiny, eh, protože všechny technické termíny jsou anglicky. Já bych vůbec nevěděl, jak to mám francouzsky říct. To je škoda, já vím, je to škoda. Ale doufám, že mi to odpustíte. Já tedy začnu eh, s tím, že vyjádřím velkou lítost, že došlo k této tragédii eh, etiopských aerolinií a došlo k 157 umrtím. Jak víte, rok 2017 byl nejbezpečnějším rokem vůbec pro eh, obchodní lety. Dokonce pan Trump na toto téma měl tweet. No, na začátku roku 2018 ale bohužel v roce 2018 došlo k 11 eh, smrtelným incidentům. Tragická událost nás, eh, nám připomnělo, že nikdy nesmíme být uspokojeni se situací v oblasti bezpečnosti. Letadla se dále vyvíjela především eh, směrem k Boeingu 737 MAX. Naši kolegové z eh, FAA ehm, dali, dali osvědčení tomuto letadlu, povolení tomuto letadlu. Eh, je to letadlo, které se ehm, vyvíjelo už od roku 1948 eh, a od té doby každé letadlo, které je ve Spojených státech, eh, má tedy povolení k letání, musí dostat certifikaci od FAA. Takže FAA již dalo certifikaci tomuto letadlu a proto my jsme potvrdili tuto certifikaci. Podobný postup funguje pro letadla Airbus, kdy zase FAA potvrzuje naše certifikáty pro Airbusy. V konkrétním případě eh, vztahu mezi mm, EU a USA jsou tady prostě bilaterální dohody o bezpečnosti a to vstoupilo v platnost v květnu roku 2011. E, týká se všech e, validačních orgánů e, a omezuje se pouze na některé specifické případy v USA, jinde to může být trošku odlišné. Má to tyto úkoly? Snad se mi podaří zprovoznit obrázky, ano. Tak, děkuji. Oblasti, ve kterých eh, působí tyto orgány eh, v rámci EU-US Baza. To je všechno uvedeno na diapozitivu. Eh, to jsou některé oblasti, kde máme odlišnosti, kde jde o některé nové či nezvyklé oblasti, zejména nové technologie, kde jde o bezprecedentní metody z hlediska eh, souhlasu a některé eh, velmi citlivé otázky, které jsou spojeny s určitými incidenty nebo dokonce nehodami. O jen ty oblasti, kde eh, je možné se obrátit na baza, tak tam ověřujeme informace, které poskytuje výrobce. Také provádíme eh, lete, letové zkoušky a v tom jsme v tom hlavním orgánem. Eh, v konkrétním případě eh, Boeingu 737 MAX Boeing nám předložil nové faktory s, nový, s novou generací těchto letounů. Mluvíme o čtvrté generaci 737. První 737 začaly fungovat od roku 1964. Myslím, že právě Lufthansa je první uvedla. A e, pokud jde o prezentaci od Boeingu a po diskusích s nimi i s FAA se agentura rozhodla, e, že oblasti, e, jsou některé oblasti, kde chceme mít také možnost kontroly. A tam, kde jsme nebyli zainteresováni, tam, šlo, tam jsme se spolehli na posouzení našich amerických kolegů. V tomto konkrétním eh, případě jsme provedli analýzu. Já se omlouvám, že to je trošku technické, ale musíme být přesní. Je to řízení eh, nesprávných eh, parametrů letu to vedlo k velkým eh, eh, diskusím, které trvaly více než dva roky mezi FAA a Boeingem. Skončily v březnu roku 2017, poté co agentura dostala uspokojivé odpovědi na všechny své otázky. Eh, my jsme se nedívali na letové kontrolní systémy, protože ti byly prohlášeny ze strany výrobce, že jsou minimálně dotčeny změnami. Lion Air 29. října 2018 eh, měl nehodu, která stála život 189 lidí. To všechno stále ještě je vyšetřováno, ale předběžné hodnocení či předběžná zjištění říkají, že byly problémy s kontrolou letu eh, a že tam byl problém s eh, se, s čidly, které kontrolovaly úhel letu. Teď prosím další diapozitiv. E, tento úhel náletu, náběhový, náběhový úhel, e, ten určuje úhel podle e, kterého se naklání letadlo v, s přihlednutím ke konkrétnímu typu větru, ale jde prostě o úhel letadla, sklon letadla, úhel letadla. A toto je jen pouze pro ilustraci. Je tady specifické zařízení v MAX, které vyvinul Boeing proto, aby automaticky eh, ovlivňoval Eh, ovlivňoval buď v případ, že letadlo letí pomalu, nebo že je eh, nesprávně nakloněno. To je vlastně chování letadla, které je takto ovlivněno a je to rozdíl mezi Boeingem MAX a předchozími typy Boeingu. A je to právě otázka také, jak to ovlivňuje vyškolení pilotů. Ehm, když systém zjistí eh, určité podmínky, konkrétně, eh, pak to, pak to sklání špičku letadla směrem k zemi. Naklání to letadlo směrem k zemi. Eh, po předběžných zjištěních eh, indonéských orgánů Boeing přijal určitá opatření. 6. listopadu vydal Boeing Bilten eh, určitý manuál, eh, provozní manuál, eh, obsah je tady vyjmenován a jsou tam konkrétně instrukce pro posádku letadla, jak postupovat když zažívají určité problémy. A když jde právě o tu stabilizaci špičky letadla. Eh, Boeing informoval eh, eh, všechny zákazníky a všechny zainteresované strany o těchto informacích. To je informace, která byla rozeslána všem uživatelům letadel Boeing 737 MAX. To bylo v listopadu tedy. A dále 7. listopadu, o den později, byl vydán, byla vydána směrnice nebo pokyn, který v podstatě opakuje stejná zjištění taková emergency directive. To byla 8. listopadu schválena také eh, naší agenturou EASA. Cílem Eh, této, tohoto pokynu je informovat posádky letadel. Eh, v případě, že eh, dochází k tomu fungování systému, aniž bylo požadováno. A tady je určité, renovace stabilizačního postupu. K tomu souběžně s tím ale o něco později, prosím o další diapozitiv. A toto tedy v únoru a v březnu Boeing předložil eh, hlavní změny eh, v koncepci, které máme potvrdit a které eh, působí na ta fakta, kde byla neschoda mezi čidly letadla. 7. března eh, Boeing a FAA požádali o požadavky na výcvik eh, posádky vzhledem k těmto změnám. Eh, pokud jde o výměnu informací, proběhly analýzy, které neukazovaly žádné jiné podobné problémy mm, v provozu letadel. A Eh, považovali, že náprava, která byla ze strany Boeingu provedena, že dostatečně pokrývá bezpečnostní rizika. Čili, abych to řekl jasně, eh, po všech těch opatřeních, které přijala FAA i Boeing, Eh, vzhledem k počtu incidentů, které eh, hovořily o podobných eh, projevech, tak jsme se domnívali, že to, co Boeing navrhl, že je dostatečné, aby to zvládlo rizika alespoň v krátkodobém výhledu. A teď dovolte, abych hovořil o rozhodnutí z minulého týdne našeho rozhodnutí z minulého týdne. Vidíme to na dalším diapozitivu. Především Eh, došlo k druhému incidentu během pěti měsíců. To je naprosto výjimečné. Eh, to, že to dopadlo na eh, velmi nové letadlo, které nebylo v provozu ani jeden celý rok, to zbudilo velké obavy. A Max tady vlastně mělo z, zhruba 6 tisíc hodin letu do dnešní době. A za druhé, to je věc, která nebo ve které by chtěl dostat určitou podporu ze strany institucí EU. My jsme neměli možnost účastnit se vyšetřování toho incidentu. A to přesto, že bylo 30 Evropanů mezi oběťmi. Museli jsme se tedy spolehat pouze na veřejně dostupné informace a na informace, které poskytla FAA. Takže pro agenturu pro bezpečnost to je opravdu velice choulostivá situace, kdy nemáme přístup eh, k tomu, co je předmětem vyšetřování. Konečně naši odborníci pečlivě analyzovali dráhu letu ET-302 oproti dráze letu LA-610. Byla tam řada rozdílů, ale také celá řada podobností. A za čtvrté, když jsme projednávali s národními úřady po nehodě letounu Ethiopian Airlines, když jsme jednali s, s leteckými společnostmi, které provozují 737 eh, MAX a s posádkami, zda tedy posádky mohly uplatnit doporučení ze strany Boeingu tak jsme obdrželi ujištění, že příslušné informace byly předány všem posádkám a že v praxi bylo velmi těžké simulovat nebo ověřovat eh, v operačním prostředí podobné jevy. Po bezprostředním eh, vzletu a projeví se tyto příznaky, tak v té zátěži a v konfiguraci, která není optimální, není možné ověřovat, jak by v reálných podmínkách posádky reagovaly. Na základě těchto čtyř zjištění jsme se rozhodli vydat eh, směrnici pro registrované letadla eh, kdy Legislá letadla 737 MAX v Evropě jsou dočasně, mají dočasně zrušené povolení k letu a je zakázán přelet eh, pro neevropské společnosti. A toto nebylo ovlivněno jakýmikoliv politickými zřeteli, ale naší prioritou je ochrana bezpečnosti občanů, nikoli politika. A je to po třetí v dějinách EASY, kdy jsme zakázali lety po Dassaultu Falcon 7X na tři týdny v roce 2007 a v roce 2013 u Boeingu 787 na tři měsíce. My jsme požádali etiopské úřady, aby byli pozorovateli při vyšetřování a souběžně spolupracujeme s FAA, s Boeingem, abychom vyhodnotili řešení technických problémů, které způsobily tuto nehodu. Děkuji vám za pozornost a jsem připraven odpovědět na vaše otázky. Jsem doprovázen Rachel Dešler, která je ředitelkou pro certifikaci a Ludovik Aron, který má na starosti velká dopravní letadla. Děkuji Patriku za prezentaci, která je obezřetná. Nyní vyslechneme otázky europoslanců. Začnu panem Vimde Kampem. Pane předsedo, budu hovořit eh, nizozemsky. Vřelé poděkování, pane Ky. Děkujeme za jasný přehled, který jste nám předestřel. Já sám se eh, cítím poměrně špatně, pokud mám eh, formulovat politická doporučení. Vyšetřování stále běží, jak v Indonésii, tak v Etiopii po té nedávné nehodě. A my jakožto politici bychom měli být opatrní a měli bychom se vyhnout eh, neuváženým prohlášením, ale chci konstatovat, že tento letoun, který byl eh, certifikován Američany a následně validován EASou a který byl považován za bezpečné letadlo, měl celou řadu problémů První otázka konkrétně. Pokud jde o černé skříňky. vyrozuměl jsem, že černé skříňky byly odeslány do Paříže, pokud jde o doplňující vyšetřování. Máte nějaké informace a jste nějak zapojen do toho, do analýzy černých skříněk? A je tu další věc, která mě teď napadla. V nizozemském tisku jsem si přečetl, že 6. listopadu Operační příručka byla dobrovolně předána Boeingem, ale piloti si to nemuseli přečíst, protože ten eh, manuál je příliš podrobný, příliš eh, technický. Co o tom víte? Ten Operational Manual Bulletin, tedy ten doplněk eh, manuálu, byl skutečně zařazen do dokumentace pilotů. Podle toho, co čtu v nizozemském tisku, ty analýzy jsou velmi kritické, zejména co se týče eh, pokynu, toho naléhavého pokynu FAA. Zajímalo by mě, zda letecké společnosti to také obdržely. Mám tu ještě další otázku týkající se eh, změny softwaru ze strany Boeingu. Máte k tomu nějaké informace? Už se neomezujeme pouze na změnu tedy manuálu, ale aktualizaci softwaru. Takže očekávám vaše vyjádření. Očekávám i vyjádření komise. Účast EASY by měla být povolena, vzhledem k tomu, že na palubě byli evropští cestující. Pan Ký to řekl oprávněně. EASA má mandát ochranu bezpečnosti našich občanů a myslím, že by měla být schopna se podílet na tom vyšetřování. Vy nám říkáte, že jste požádal o účast na vyšetřování v Etiopii. Dostal jste odpověď na tuto žádost? Nic jste nám neřekl v tomto směru. Jaká je situace, pokud jde o, podí- o účast na Merci, Vim. Děkuji, Vime. Děkuji. Já mám podobné otázky, jako měl pan van der Kamp. Pro mě jde především o otázku eh, toho, že tedy třeba je správně vyhodnotit fakta během šesti měsíců došlo k letké katastrofě, při které eh, zahynuly stovky eh, lidí, čili je třeba, abychom vyvinuli co největší úsilí to proto, abychom něčemu podobnému do budoucna předešli. A mě by zajímalo, jak to funguje, když například je povoleno letadlo ve Spojených státech ze strany FAA. EASA pak tedy ten výsledek pouze uzná nebo provede také vlastní ověření, vlastní eh, schválení? To je moje první otázka. A moje druhá otázka, pokud jsem správně pochopil to, co se objevilo v médiích, tento systém MCGI, nebo jak se to přesně jmenuje, a tedy to, jak jej prezentuje jeho výrobce, e, možná e, tedy e, nebyl korektně schválen ve Spojených státech, nebyl ověřen na tu nejvyšší, nutno, nejvyšší možnou míru zátěže. Aspoň tak se tedy o tom píše v německém tisku, totiž byl ověřován pro případ závažné chyby, nikoli však katastrofy. A je možné, že něco může takhle utéct, jako to uteklo FAA? Není to tedy vlastně další skandál v tom smyslu, že bezpečnostní orgány Eh, USA v podstatě v zájmu podpory svého národního výrobce eh, nad něčím přivřeli oko. To považuji za problematické, za skandální. To byla tedy moje druhá otázka. A moje třetí otázka, jak může dojít k tomu, že stroskotá eh, letadlo Lions Air a poměrně rychle dojde ke zjištění, že to bylo v důsledku softwarové chyby, ale mezi tím vlastně tedy stejné letouny nadále létají po celém světě. My jsme je také nakoupili tady do Evropské unie. A já nečekám, že by tyto letouny dlouho zůstaly sedět na zemi, protože není možné si dovolit dlouhodobou odstávku, ale když my cestujeme, když my cestujeme například s našimi dětmi na dovolenou, tak si samozřejmě přejeme, aby ta cesta byla bezpečná. A proto se ptám, je to něco, o čem se málo mluví, jak může dojít k tomu, že FAA, EASA, nebo tedy kdokoliv, kdo je zodpovědný, tak dlouho váhala po té, co došlo ke katastrofě Lions Air se zákazem těchto letadel. Jak to, že se to vyžádalo druhou katastrofu a pak teprve došlo k zákazu používání těchto letounů. Myslím, že tady s tím souvisí i to, že Spojené státy byly v podstatě jednou z posledních zemí, které zakázaly provoz těchto letounů. A předtím to udělalo Turecko, Etiopie a další země. A já se prostě obecně ptám, proč to trvalo tak dlouho? když bylo jasné, že tedy mm, existuje tento problém, ten problém je softwarového charakteru, a na to bych tedy rád znal odpověď. Eh, připojuji se i k tomu, eh, co, co tu řekl pan Van de Kamp, jak to, že EASA nebyla přizvána k vyšetřování této nehody. Děkuji. Děkuji. Tato nehoda je po Eli politování hodná, ale nesmíme zapomínat, že každý rok zemře na evropských silnicích více než 25 tisíc lidí, takže my si musíme eh, eh, tedy přiznat, eh, zdali prostě tato nehoda nebyla důsledkem toho, že technologie je nyní tak komplikovaná, že je v podstatě technicky nezvládnutelná. Děkuji. Děkuji za to, že jste se, dnes dostavil. Já také nechci předbíhat a dělat závěry, ale obávám se, že by se z toho mohl vyvinout politický skandál stejného kalibru, jako byla Dieselgate. A je také pravda, že tedy tyto letouny dále pokračovaly v provozu, než došlo k celosvětovému zákazu. Je třeba uvažovat o tom, že ve chvíli, kdy bude zákon od, zákaz odvolán, tyto letouny se vrátí zpátky do evropského letového provozu. A celá řada evropských aerolinií také používá tyto letouny pravidelně, nebo používala až do minulého týdne. Air Italy, norské aerolinie, Ryanair, Smartwings. Ryanair si zrovna objednal 135 kusů těchto nových letadel a hodlá se jich objednat ještě víc. Takže to, co teď uděláme, má naprosto zásadní důležitost a je třeba si uvědomit, že tento systém, jehož MCAS, jehož fungování jste vysvětlil velmi dobře, byl vyvinut především proto, aby Boeing ušetřil peníze Přitom bylo potřeba přijít s úplně nově vyvinutým systémem, čili Boeing se neměl pokoušet o modernizaci či aktualizaci stávajícího systému. A teď je otázka, eh, co tedy s letouny, které byly modernizovány se zájmem ušetřit peníze? Boeing eh, především chce vyhovět svým akcionářům, nic víc ho nezajímá. Je to tedy politické prohlášení, já se omlouvám, ale přesně to si myslím. Vy jste mm, tedy na některé otázky už odpověděl, ale já se chci zeptat, celá řada pilotů hlásila problémy. Zvláště tedy eh, z pilotování letounů, které neměly eh, nehodu. Máte nějaké konkrétní zprávy ze svých expertních skupin nebo od evropských pilotů, protože je evidentní, že tedy ty problémy se objevovaly minimálně v období od loňského listopadu, možná dříve. A za druhé, tento letoun je vyráběn v různých modelech, je to tedy problematika ekonomická. Každopádně aerolinie si mohou vybrat, zdali si objednají sofistikovanější model nebo ne. A uvědomujete si tedy, že i to je problém. Můžete mi říct, které evropské aerolinie budete monitorovat, které evropské aerolinie si objednali eh, ten sofistikovanější model, který má lepší modelování náběhu. A konečně vy jste také řekl, že tedy eh, mezinárodní dohody vám do určité míry svazují ruce. Eh, posuzujete fungování mezinárodní legislativy z tohoto pohledu. Já si myslím, že americká vláda a FAA plně dodržely ustanovení dohody BASA Vypadá to však, že při eh, vypracování eh, rizikové analýzy se spolehli do příliš velké míry na hodnocení Boeingu. Já chápu, že vaše ruce jsou svázané, ale myslím si, že je to velice důležitá problematika i z pohledu mezinárodního práva. A konečně, podle nového základního nařízení EASA podle článku 12k máte za povinnost eh, tedy zajistit důvěru veřejnosti v civilní leteckou dopravu. Co jste v této věci opravdu udělali? Ano, došlo tedy k pozastavení provozu těchto letounů, ale co dalšího? Já se obávám, že situace se bude zhoršovat, že budete muset rušit některé certifikáty. A co dalšího tedy eh, uděláte, abyste dodrželi ustanovení článku 1 základního rámcového nařízení? Děkuji. Děkuji také za tuto přednášku. V německém tisku se objevují různé zprávy. A vina je svalována také eh, na Airbus, který eh, přišel v roce 2015 novým modelem a proto byl vlastně Boeing po takovým no, jaksi konkurenčním tlakem, aby co nejdříve přišel s novým modelem také. A to tedy vedlo k tomuto vývoji. Piloti navíc nebyli tedy informováni o změnách v přístupu k náběhu a vedlo to také k tomu, že tedy vlastně to, jakým způsobem ovládali letadlo, bylo nepodložené. Jde tedy o problematiku v podstatě hospodářské soutěže. Airbus tehdy tedy vedl a to bylo nesnes, to bylo jaksi nepřijatelné. Ale již tehdy eh, tedy celá řada pilotů hlásila, že mají problémy s, ovlád, se zvládnutím řízení a nikdo s tím nic nedělal. A za druhé, v podstatě ta Regulace v Spojených státech byla od roku 2005 velice striktní. Pak, se vš- pak však došlo ke změně posuzování bezpečnosti letounu a v podstatě tedy výrobce sám, Boeing, eh, posuzoval bezpečnost eh, vyráběného letadlo. A to zase bylo tedy v zájmu určité nekalé výhody v rámci hospodářské soutěže. A vedlo to k takovéto katastrofě a my bychom měli zareagovat tím, že žádné AME letovny vyráběné v USA nebudou moci být provozovány v Evropské unii, dokud si výrobce nezajistí nezávislé hodnocení bezpečnosti. A mě by zajímalo, co v této věci děláte. Vy přece není možné, aby Boeing zároveň tedy certifikoval bezpečnost svého provozu. U nás v Německu máme například příslušné kontrolní orgány TIV, které se touto věcí zabývají a jsou naprosto nezávislé. A za druhé, pokud jde o hospodářskou soutěž, která je mimořádně ostrá v oblasti letecké dopravy, mm, můžeme najít paralelu i s jinými typy eh, dopravy. Víme tedy, že jsou to ty nízkonákladoví dopravci, kteří se konkurují na bázi nejnižší ceny. A teď je otázka, zdali tím tedy se nesnaží také nějak obejít investice do bezpečnosti provozu, aby tedy dosáhly těchto nízkých cen. A to zase tedy může být velice nebezpečné, to, co je hodnoceno jako nebezpečné, se může stát katastrofou a tak dále. Čili do jaké míry můžete tento vývoj ovlivnit? A konečně, Samozřejmě, že Boeing bude tlačit na to, aby byl stažen zákaz provozu těchto letadel. Co pak uděláte? Jaká nezávislá instance uh, může zasáhnout. Řeknete jasně Američanům, že e, opakovaný provoz povolíte pouze, pokud se vrátí k pravidlům z roku 2005, anebo prostě nic. A nebo budete trvat na e, tedy zásahu nějaké nezávislé instance. To jsou moje otázky, děkuji. Děkuji, pane Kramere. Děkuji, Eh, pane předsedo. Já mám tři otázky. Eh, především eh, zaráží mě, že není přístup k informacím, k těm údajům Eh, že to ještě dále vlastně mate v té situaci. Chybí tady transparentnost ze strany eh, výrobce. Jsou to dost technické otázky a já bych vás chtěla požádat o několik upřesnění eh, podle vašeho názoru. Jak dlouho ten problém který může mít různou povahu. Tady ne, nemám žádné ještě závěry, ale jak dlouho ten problém je a týká se to pouze 737 MAX nebo se to může týkat i jiných modelů Boeingu 737? A další otázka. Můžeme vědět, zda pilot eh, zda piloti měli informace, máte možnost dnes zjistit, zda je možné manuálně zasáhnout já eh, jsem tomu rozuměla tak, že je možné eh, ten systém dezaktivovat a to znamená dále ovládat stroj manuálně. Ale kdo, kdo tady vlastně ověřoval ty lhůty? Jaký je protokol, eh, který umožní EASE rozhodnout o pozastavení letu? Jsou tady nějaká kritéria? nebo je to subjektivní rozhodnutí? Já se vás tam proto, eh, že různé eh, země prostě reagovaly různě reaktivně. Eh, některé státy se rozhodly, že pozastaví lety a jiné státy to se takto nerozhodly. Děkuji. Děkuji, paní Meissner. Děkuji. Pane předsedo, děkuji také za tuto přednášku. Já mám úplně jiné otázky. My jsme v podstatě zažili už jednu katastrofu nového typu letadla, které se chovalo jinak než do posud. Nicméně eh, tedy byla vlastně vina sváněna na technologický eh, pochrok. A teď by mě zajímalo, jak, je to, jak se piloti přizpůsobují tomuto technologickému pokroku. Musí se povinně vzdělávat tedy v ovládání nového typu letadla, které mají pilotovat? Jsou tedy nějak konkrétně nuceni k tomu, aby se dále vzdělávali, aby si udržovali tu konkurenční výhodu? A jak je toto ověřováno, například otestováno, zdali jsou vydávána nějaká povolení. Možná je to ironické, ale mně se zdá, že čím rychleji jde technický pokrok, a my si vůbec nedovedeme představit, co bude možná zítra nebo v blízké budoucnosti, eh, odpovídá tomu tedy vlastně úroveň testování pilotů? Je opravdu zaručeno, že mají dostupné informace? Děkuji, Gesine, pan Pár. Já vielen Dank auch. Eh. Děkuji. Děkuji také za tuto přednášku. Já jsem měl dvě konkrétní otázky také, tedy k problematice vzdělávání pilotů. Nevím, jestli jsem to správně pochopil z vaší prezentace, ale pokud jde o letový simulátor, eh, jak, tedy do jaké míry je možné simulovat v rámci eh, vzdělávání pilota na simulátoru eh, právě tuto tedy eh, situaci katastrofální. Já jsem pochopil, že ne, ale možná jsem to pochopil špatně. A za druhé, nejdůležitější stavební blok tohoto letadla je elektronika, ale je možné vůbec tedy takové letadlo pilotovat ve chvíli, kdy bude elektronika úplně vypnutá, odstavená? Může tedy letadlo vůbec vzlétnout bez podílu elektroniky? Nejsou další otázky? Já jsem chtěl položit také otázku, pokusím se to dobře vyjádřit, je to složité. Došlo k první nehodě. před několika měsíci a předpokládám, že tehdy proběhlo vyšetřování a agentury, tedy FAA, vyšetřuje první nehodu. Možná jste se tím také zabývali. Zda jste byli nebo nebyli pověřeni tím vyšetřováním. A následně jsou poskytnuty určité informace pro piloty v leteckém manuálu. A to je velmi zvláštní. Za prvé, je to výrobce a ne agentura. Zatím nemáme žádné závěry americké agentury, pokud je o první nehodu. A za druhé, pokud výrobce dá doporučení pilotům, to znamená, že došlo k nějaké anomálii. Minimálně že něco může letoun ohrozit. A za těchto předpokladů, tedy ta odpověď, která byla, stačí to vlastně všechno odpojit a dělat to manuálně, je to věc, která byla vhodná, protože to vlastně znamená, že za to odpovídá výrobce, za ty závady. A za třetí, jak je možné, že výrobce tedy výrobce nevyšetřuje, i když má své vlastní interní eh, vyšetřování. Tedy výrobce je seznámen s některými skutečnostmi a nabízí řešení. A 6., 7., 8. listopadu americká agentura se nevyjadřuje. Nevyjádří svůj názor, nepotvrdí stanovisko výrobce, také ho nekritizuje. Máme tedy dojem, že v tom celém příběhu, pokud jsem to správně pochopil, tak selhal systém, tedy eh, selhal ten digitální systém řízení letu a výrobce eh, vlastně říká všechno odpojte a řiďte letadlo manuálně. Neříká všechny, všechny letadla by měla být eh, na zemi, protože náš systém způsobil 184 obětí. To je naprosto šílené. Je evidentní, že ve chvíli, kdy Boeing poskytl nové doporučení posádkám, není to vlastně uznání té, neříkám, že by uznal svou vinu, ale uh, uznal, že je, existuje problém a za, za B je třeba nějakým způsobem to řešit a zajistit, aby se letouny vrátily bezpečně domů. Já se v tom systému vůbec nevyznám, ale to mlčení americké agentury, to, že Boeing poskytl doporučení po té první nehodě a že to nezabránilo té druhé nehodě, není to věc, která je mimořádně závažná z hlediska i právního, protože ve chvíli, kdy výrobce uzná a nabízí to, co nabízel, a nezabránil té druhé nehodě, tak to znamená, že je na vině, protože došlo k druhé nehodě. Tady máme velký problém. A poslední otázka, kterou si kladu. Bude podle názoru vaší agentury ať je postoj FAA jakýkoliv. A podle toho, co, s, čím, s čím se seznámíte, předložíte povolení k letu u tohoto typu, zejména tedy ve vašem prostoru, ve vaší působnosti. Budete tedy přeskoumávat toto, toto rozhodnutí. Budeme vám naslouchat s velkou pozorností. Děkuji, pane předsedo. Opět přejdu do angličtiny ty pojmy ani nezná ve francouzštině. Pokud jde o poznámky pana Van de Kampa. Ano, je to v tisku. A nebudu vám dávat eh, nějaké důvěrné informace. Černé skříňky byly zaslány do Paříže, protože na světě není tolik zemí, které by měly technické schopnosti a kapacity, aby mohli analyzovat eh, černé skřínky a Francie mezi ně patří. A v Paříži ty černé skřínky byly analyzovány, ale bez výkladu dat. To znamená, že francouzský úřad pro vyšetřování leteckých nehod vlastně provedl extrakci dat a předal, je, předal tato data etiopským úřadům, aniž by eh, během jednoho týdne pečlivě analyzoval data. To ukazuje, že etiopské eh, vyšetřovací orgány jsou připraveny mít velmi uzavřený kruh okolo vyšetřování a dělají skutečně všech maximum proto, aby v Addis Adebě s americkým úřadem NTSB, protože to je vlastně úřad země výrobce, chtějí opravdu omezit ten okruh orgánů, které jsou do toho zapojeny. Když jsem zmínil, že jsme požádali o účast eh, na vyšetřování, byl to příslušný komisař, který, nebo komisařka, která požádala své kolegy, protože při v nařízení eh, BIAC 13 se předpokládá, že země, která vede vyšetřování, může přizvat kohokoliv v zásadě, aby se podílel na vyšetřování. Ale když eh, určitý počet zemí má právo se účastnit a mezi těmi zeměmi je země výrobce a také země letecké společnosti samozřejmě. A v tomto případě, pokud etiopské úřady si budou přát, aby EASA byla pozorovatelem, tak by nás mohli pozvat. A to komisařka Bulc žádala v pondělí tedy žádala o to partnery z Etiopie a stále čekáme na odpověď. EASA podle nařízení 216 o vyšetřování leteckých nehod v Evropské unii. Pokud jeden z, z orgánů vyšetřování má akreditovaného, tedy zástupce vyšetřování, musí tam být zastoupena EASA jako technický poradce. Tedy v případě, že byla e zajistila stažení dát z černých skříněk, tak my jsme byli přítomni. Nemohli jsme se účastnit té práce, protože tam další práce neproběhla, ale byli jsme přizváni Eh, francouzským úřadem BEA a to fungovalo velmi dobře. Ale nyní stále doufáme, že etiopská vláda nám umožní, abychom se stali pozorovateli při vyšetřování a zjistíme velmi brzy, zda je nutné podniknout něco dalšího, pokud je o provoz letounu 737 MAX. K vaší druhé otázce, pane Van de Kampe. Pokud jde operační bulletin, který byl rozeslán Boeingem. Pokud, nevím, zda se můžeme vrátit k mému PowerPointu. Je to na jednom ze slajdů. Je to na, na jedné stránce a není to zase příliš složité. Dokonce i já to dokážu pochopit takže je to srozumitelné. Bylo to zveřejněno Boeingem 6. listopadu. A abych vám odpověděl, FAA eh, zveřejnila ekvivalent s eh, trošku jinak eh, formulovaným statutem o jeden den později. Tedy v zásadě je tam uvedeno následující. Pokud nastane určitá série jevů, které jsou uvedeny, tak v zásadě další, to, ještě ten další, to je ono. Je to vlastně jenom jedna stránka. Je to asi příliš malým písmem a je tam uvedeno. Pokud nastane jeden z těchto jevů, z těchto příznaků, tak vypněte tu funkci MCAS. To vyrovnávání tedy za letu. To je velmi jednoduché. A vyplývá to z otázky pana Bacha a z vaší otázky a z řady dalších otázek poslanců a poslanky. Máte plnou pravdu v tom, že toto spojete s školením. Protože stalo se to, že v případu nehody Lion Airu jsme věděli, v těch předběžných zjištěních je uvedeno, že v tomto případě, což je čidlo náběhového úhlu, které, které nefungovalo správně, ten systém MCAS poskytne pokyn, aby se špička letonu sklonila dolů a vytvoří tím rizikový, rizikový stav. Ale pokud víte, že to nastane tak tím, že to vypnete, můžete letět dál. A v případě letu Lion Air už nastal problém na tom dřívějším segmentu, kdy, ty, kdy, ten, segment, kdy ten senzor AOA, tedy náběhové uhlu, byl stejný a postupovali správně, vypli ten eh, systém MCAS a vše proběhlo normálně. Ale Zpětně je to vždy jednoduché. Měli tohle to udělat nebo něco jiného. Ale ten postup není prostě příliš složitý. Já jsem měl na mysli, abych se vrátil k otázce pana Bacha, že jsme si tedy mysleli, že když Boeing a FAA vydali tento pokyn, že to bude poměrně lehce proveditelné. A když jsme to ověřovali, všechny posádky tu informaci dostali a věděli, že existuje tento pokyn, tedy tato změna manuálu. A je to čistě věc lidského faktoru a tím se dostáváme k, k vyjádření paní Meissner chování kterékoliv lidské bytosti, která čelí v reálné situaci, takové operační situaci, kde máte celou řadu alarmů, které pípají, se liší od prostě teoretického chování někde v učebně. A to se stalo na letu Leonéru, kdy posádka to prostě vypla bez problému. V případě další posádky Leonor, tam ta správná reakce nenastala. A nevíme, co se stalo v případě etiopského letu, ale pokud je to také ono, tak možná se ocitli v situaci, kdy je nenapadlo, že, vyšel, že vyšla tato instrukce a v zásadě je tam uvedeno, pokud vidíte, že nastává tento jev, tak vypněte systém což je vlastně jenom taková pomůcka, není to klíčové. Prostě můžete to vypnout, není, nestane se nic eh, závažného. Věděli to? Máte pravdu, pane Van de Kampe. Kdyby věděli, co se stalo, tak by neudělali to, co udělali. A nedošlo, nedošlo, nedošlo by k nehodě. Ale my jsme si mysleli, a tím se vracíme k vyjádření řady z vás. My jsme se zabývali databází eh, informací o incidentech od eh, posádek, od výrobců, od leteckých společností. Ale nezaznamenali jsme v naší databázi, což není celostová databáze, ale v naší databázi jsme nezaznamenali další příklad podobného incidentu. Nic podobného jsme nezaznamenali. Jak víte, je přes 376 eh, letounů MAX bylo dodáno v celém světě, v Evropě jich je asi 50. Takže to ne, není vlastně největší skupina let, letadel, ale v databázi jsme nezaznamenali důkazy o podobném incidentu. A samozřejmě jsme se tím zabývali. Když došlo k nehodě Lionéru, tak jsme se zabývali tím, co je pravděpodobná příčina nehody a kolik se vyskytlo podobných eh, incidentů a nezaznali jsme žádný. A viděli jsme, co nabízí Boeing a FAA, to znamená informovat a cvičit posádky pokud se to opět objeví, tak tohle to musíte udělat, tedy vypnout ten systém. A pro nás, kdybychom to měli udělat znovu zpětně, tak bych to viděl asi jinak, ale my jsme to považovali za přijatelné bezpečnostní opatření. Samozřejmě čekáme na eh, aktualizaci softwaru. Boeing se tím zabývá a v zásadě by se zabýval eh, logikou systému MCAS s tím, že by to mělo být eh, vypnutelné jednodušeji a neměly by nastat určité eh, kroky, které jenom proto, že dva senzory vysílají nesprávné signály. A aktualizace softwaru také řeší co nastane v případě, že dva, dvě čidla dávají různé informace. Protože to je věc, která v případě, o kterém hovořil pan Kramer o Airbusu, v Airbusu máme tři senzory. Když máte jeden vadný, tak tam jsou ještě stále dva další. A i když je tam je, jsou tady dva, které dávají, ne, tak prostě je tam trošku jiná struktura, je to jinak koncipováno. Takže to jsou ty aktualizace softwaru. Chtěl jsem, vám, chtěl jsem vás také ujistit, protože to také bylo zmíněno v řadě vystoupení, je, že tyto aktualizace softwaru eh, budou velmi podrobně analyzovány z naší strany a dokonce se vrátíme ke struktuře MCAS a podíváme se na všechny ty módy selhání, jak jsou řešeny u Boeingu. A chci vás ujistit, že na naší straně neumožníme, aby to letadlo létalo, pokud nezjistíme přijatelné odpovědi na všechny naše otázky, ať bez ohledu na to, co udělá FAA. Takže to je osobní záruka a osobní závazek z mé strany zde před vámi. Pokud jde o postupy, pokud jde o zákaz letů, skutečně některé členské státy EU rozhodly o zákazu letů nemohou zakázat lety, ale mohou zakázat použití letového prostoru. A udělají to před námi, ale jenom o několik hodin. Proč nám to trvalo o něco déle? Za prvé, protože jsme prováděli celou řadu technických analýz, abychom dospěli k tomuto rozhodnutí. Měli jsme celou řadu debat na interní úrovni s, jedni, s našimi expertními panely a řešili jsme, jaké mohou být jednotlivé důvody této nehody. Připomenu, že my jsme se neúčastnili vyšetřování, takže jsme měli velmi málo informací, které by byly dostupné. A měli jsme naše experty, kteří řešili letadla Boeing a Airbus a které se snažili zjistit možné příčiny těch nehod. A s velmi omezeným počtem informací jsme se snažili tedy rozhodnout. Úterý ráno jsme dostali informace ADSB, což je satelitní informace, která byla poskytnuta irskými orgány, což je celosvětový poskytovatel informací ze satelitu a my jsme byli schopni eh, analyzovat eh, dráhu a výpočet dráhy mnohem podrobněji. Tu informaci jsme dostali, nemyslím si, že některé další země tu informaci by měly také. A konečně my jsme chtěli informovat eh, a jednat s kolegy z FAA, o našem rozhodnutí. A jak víte, existuje sedmihodinový časový rozdíl, tak proto to trvalo trochu déle než například ve Spojeném království, které rozhodlo v jednu hodinu odpoledne a my, my jsme rozhodli až v pět hodin odpoledne. Také to byla otázka týkající se různých typů senzorů. Nejsem informován o tom o levnějších nebo dražších senzorech. Podle mých informací je to jeden typ senzorů, které jsou používány a neslyšel jsem o levnějších nebo dražších modelech. Cena senzoru vzhledem k ceně letounu je poměrně malá položka byly to přesvědčivé zprávy, že etiopské letadlo a letadlo Lion Airu měly zvláštní funkci těch eh, čidel náběhového úhlu a kdyby a nevím, za to souvisí s eh, typem MAX 8 nebo MAX 9, možná i to je rozdíl, ale opravdu tam byl rozdíl v tom, co se ty letecké společnosti rozhodly objednat. Je to jedna věc, která nesouvisí s čidly, se senzorem, ale je to displej v kokpitu těch informací, zdá ty senzory vysílají souhlasné nebo rozporné informace. A to bude poskytováno automaticky na základě změny toho softwaru. To by mělo být tedy defaultně dostupné. Také zde zazněly poznámky týkající se a myslím, že to byla paní Demonte, pokud jde o školení a zda je to věc, která se týká modelu 737 MAX nebo dalších verzí letadla 737 ten eh, systém MCAS je pouze na modelu MAX, takže se to nevztahuje na dřívější verze eh, Boeingu 737 zejména eh, té, toho modelu Next Generation, což byl ten dřívější model. A jeden z hlavních rysů typu 737 je to, čemu říkáme vzestupná kompatibilita, pokud jde o výcvik. Ve skutečnosti, pokud eh, máte pilotní licenci na model 737, tak eh, s minimálním objemem dalšího výcviku můžete létat se 737 Next nebo 737 Max prostě, nebo se starším modelem 737. To je jeden z rysů licencí pro Boeing, zejména u 737. Budeme se zabývat eh, velmi podrobně touto skutečností a vrátím se k vašim poznámkám. Hodláme zajistit, aby upgrade softwaru, který bude Boeingem nabízen, by nebyl jenom bezpečný z hlediska koncepce ale aby také byl doprovázen adekvátním požadavkem na výcvik, který bude nezbytný pro to, aby všichni piloti nejen tu informaci dostali, ale také, aby byli vyškoleni, aby byli schopni automaticky dělat to, co je od nich požadováno, pokud budou čelit situaci, která vyvolává problém. En fait, le fabricant. Takže výrobce viděl, že jeho systém um, náběhového úhlu může být uh, může, může selhávat a uvědomoval si, že to může přivést uh, nehodu, která způsobí smrt 187 lidem a on na toto reaguje tak, že řekne prostě to vypněte a bude to lepší. To je naprosto neslíchané. <laughs> Představte si výrobce eh, automobilu, ten zjistí, že eh, dochází k strašidelnému nehodě, když se přechází z jedné rychlosti do druhé, zařizuje se jiná rychlost, tak prostě eh, jenom udělá takovou obezličku k systému, který je potenciálně velmi nebezpečný. Tak řekl prostě, to není komplikované, vy to prostě vypnete a řídíte Eh, ručně, když se taková věc stane. No tak já nevím, to je opravdu eh, šílené. Ano, tak eh, to vlastně ukazuje vlastně přiznání viny. System verändert wird. Aber die Piloten werden nicht darüber aufgeklärt. To znamená, že pelozum v podstatě nebylo pořádně vysvětleno, jak se mají v takové situaci chovat. Pak je ale také jasné, kdo je zodpovědný a existuje také trestní postih. Jestliže tedy došlo k změnám, k aktualizaci, aniž by o tom byly dostatečně informováni eh, piloti, to prostě jinak není možné. Ano, ano, je tady opravdu rozhořčení v našich řadách. Prosím, vím. Děkuji, děkuji za eh, všechny ty eh, odpovědi a za vysvětlení. Ale je tady jedna věc, která mě zaujala, a to je funkce kopilota. Eh, tady řekl kolega, že lidé se mohou chovat jinak v učebně a jinak, když jsou v reálné situaci. A já myslím, že právě kopilot nebo druhý pilot, ten si tam přece nečte noviny, ten on nebo ona má asistovat eh, prvnímu pilotovi. Ismail? Děkuji. Mám ještě doplňující otázku. Eh, k otázce, na kterou jsem nedostal pořádnou odpověď. Měli jsme nehodu v listopadu 2018, v březnu 2019 a pokud jsem správně pochopil vaši odpověď, říkáte, že tedy vlastně ty předpoklady pro nehodu vznikly v důsledku aktualizace softwaru a že nyní Boeing přijímá rozsáhlá opatření následně tady po této nehodě, která by měla být dostačující. Tak jsem to správ, tak jsem to pochopila. Ptám se, jestli to tak opravdu je správné a jestli je možné se spolehnout pouze na aktualizaci softwaru. A myslet si, že takové tak závažné chyby tím budou vyřešeny. A je otázka, jestli to můžeme připustit. protože víme, že tedy ta problematika aktualizace v softwaru je aktuální i pro německý automobilový průmysl. Víme tedy z téhle zkušenosti, že aktualizace softwaru nevždy pomůže odstranit problém. No, eine Frage. Mám ještě jednu otázku. Software byl nezbytný, protože Boeing chtěl co nejrychleji být schopen konkurovat Airbusu a vyvinout úplně nové letadlo trvá dlouhou dobu. A tento nový software vlastně vyvedl letoun z rovnováhy a dochází ke kolísání během letu, o kterém piloti ani nemusí vědět. A to je tedy vlastně situace, kdy výrobce vlastně letounu použil určitou zkratku, aby byl eh, schopen konkurovat a to je, myslím, naprosto nepřijatelné a zrovna tak se nemůžeme spolehnout na tvrzení o softwaru jakožto bezpečnostní záruce. Ano, prosím, ale jenom opravdu velice stručně, potřebu, potřebujeme ještě nechat čas na e, takové uzavření diskuse ze strany Patrika. Opravdu potřebujeme určité uzavření e, věci, protože nás to skutečně všechny velmi, velmi rozrušuje. Takže prosím, kratičkou otázku a pak už nechám slovo e, Patrikovi. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že ehm, když budeme klást srdečné otázky, tak bude dojde na všechny. Já se chci vrátit k některým otázkám, které mě zajímají velice Ehm, přece jen je tady určité zneklidnění ve společnosti eh, i, i v tisku a je tady zapotřebí mít odpovědi, konkrétní odpovědi na konkrétní otázky. Otázka kompatibility licence, o tom se moc nemluvilo. Co to znamená? Znamená to, že eh, abstraktně vzato se to může týkat i jiných modelů 737, nebo se to týká pouze modelu MAX? MAX 8. Když říkáte, že bylo možné eh, nebo je možné reagovat manuálně, když to na to máte čas, eh, pak ještě další otázku se ptám, máte konkrétní přesný protokol, který přesně říká, co dělat v takových případech eh, takových jevů? Děkuji. Já bych eh, byl rád, kdybyste eh, pokračovali v otázkách a já bych mohl už odejít eh, z místnosti, protože čas už skončil, ale předseda mi to nedovolí. Ano, máte tady velice řadu bodů, abych odpověděl panu Kramerovi. Já myslím, že hospodářská soutěž je dobrá věc obecně vzato. A faktem je, že Airbus byl eh, v popředí, dal jino, jiný, jiný motor eh, a tím vlastně překonal eh, do A320 a tím vlastně překonal svého konkurenta. Když dal tedy ten nový motor do té rodiny A320, tak je to v hospodářské soutěži prostě krok vpřed. A teď pokud jde o software, to je ve velice specifických případech Eh, jako je například zatáčka ve vysoké rychlosti nebo eh, eh, otázka stoupání. A 737 MAX s novým motorem, který je těžší, prostě nereaguje stejně jako předchozí Boeing 737. Tak to je. A to je důvod, proč ta snaha být co Eh, nejblíž v těch různých eh, generacích 737, eh, tak Boeing koncipoval software, aby vlastně dal letadlu stejné chování v těch podmínkách. Stejné chování také Boeingu MAX, i když je tam, jsou tam rozdíly. A já tedy musím říct, kde je problém. Eh, není to uspokojivá situace. Já vám mohu pouze opětovně slíbit, že eh, důkladně budeme analyzovat všechno, co Boeing navrhne do budoucna. A abych se vrátil k vašim otázkám, chceme mít jistotu že nejen technická část eh, vývoje je provedena správně ehm, a že se ehm, analyzují všechny důvody jevů, ale že také příslušné školení bude povinné pro všechny piloty. A abych odpověděl na další vaše otázky. Eh, mít v posádce dva piloty to je velmi dobrá věc, protože uh, máte čtyři oči. Ale někdy je to i špatné, protože eh, v těch reflexech mohou eh, piloti mít rozdílný názor, být v konfliktu. Řešení je prostě jenom jeden jediný pilot je u, u, to, u to ten první pilot, ten, který rozhoduje. Ten druhý pilot mu pomáhá, ale e, nerozhoduje nebo ne, ne, neovládá věci. A vždycky se k tomu vracím. Lion Air e, v, té, v tom letu před letem, který měl nehodu, tak tam prostě ti dva piloti našli řešení. A v tomto konkrétním případě, pokud se to potvrdí, že to bylo skutečně příčinou nehody, tak prostě nebyli schopni najít řešení. A to je právě otázka školení. Školení ostatně nejen pro piloty, pro, pro toho hlavního pilota, ale pro oba piloty a proto je důležité to otestovat v určitém prostředí, které eh, se co nejvíce blíží tomu reálnému prostředí a kde je také ta, eh, to, to sdílení v rám, v, eh, uvnitř posádky. A konečně, pane předsedo. Eh, piloti nejsou řidiči automobilu. Oni dostávají do rukou nesmírně, eh, nebo mají prostě nesmírně nákladné školení, jsou to experti. Na řízení letadla i na eh, tam prostě potřebujeme mít toho, eh, ten lidský faktor, prostě pilota jako člověka, jinak by se všechno mohlo dělat automaticky. Ehm, tom je právě, eh, pilot je právě také jednou tou pojistkou bezpečnosti a to je důvod, proč v některých eh, situacích piloti dostávají instrukce, jak postupovat, když něco nefunguje tak, jak má. Já neříkám, že to je omluvou pro Boeing, ale vysvětluje to ten rozdíl mezi eh, oblastí letectví a eh, řízením automobilů. ale také eh, já myslím, že i tlumočníky velice zajímá toto téma, nicméně již měli skončit Eh, prostě čas nám vypršel. A, ah, takže pokud to není zneužití eh, situace, tak můžeme mít ještě trošku času k dispozici. Já si myslel, že už jsme přesáhli čas. Já jenom Eh, řeknu Patriku, ano, jistě, eh, piloti jsou experti, nejsou to řidiči, eh, řidiči automobilu, také řidič automobilu má na, na palubě tak tři, čtyři lidi. Ale abych reagoval na ten software, na tu vaši otázku, protože tu jsem ještě přímo nezodpověděl. Já plně souhlasím, že s novým typem softwaru jsme všechny věci nevyřešili, ale co vyřešit chceme? To eh, jsou všechno je eh, vyřešit všechny ty případy eh, selhání, všechny ty případy, kdy, kdy něco neodpovídá tomu, jak by to mělo být. Prostě něco se odehrává jinak, než by mělo. Může to vypadat jako eh, to rychlé řešení ze strany Boeingu. Máme tam určitý problém, tak ho rychle eh, řešíme. Ano, já s vámi souhlasím, že to není dostatečné. Ale co my máme v úmyslu, je opravdu jít do hloubky eh, všech těch řešení, nejen softwaru, ale také interakci mezi softwarem a těmi různými fyzik, fyzickými systémy fyzikálními systémy v kokpitu a také roz, rozhraní mezi eh, člověkem a strojem. Eh, nebudeme se dívat jenom na ty povrchní věci, ale půjdeme opravdu do hloubky, abychom sledovali celou tu architekturu systému. Odpověděl jsem tím na vaši otázku. A já myslím, že do té doby všechny ty stroje, které jsou momentálně na zemi, nebudou smět létat. Odpověď ano, to je naše pozice. Ano, já mám také otázku na mezinárodní právo. Je možné, že ehm, USA porušili svá, své povinnosti podle mezinárodního práva? Eh, mezinárodní právo. Všechna letadla, která létají v Evropě, musí mít certifikaci od nás. Eh, pardon, a měl jsem říci, která ne, létají v Evropě, ale jsou registrovány v Evropě. A jak jsem už uvedl, v případě FAA máme bilaterální dohodu, podle které eh, my se spoleháme na ně a oni se spolehají na nás. Pracujeme s FAA již dlouhou řadu let. A e, pokud e, se to stalo v minulosti, že FAA mělo určitou, určitý názor a měli jiný názor, tak jsme se e, snažili nepostupovat nesmyslně, ale podle mezinárodního práva je taková věc možná v případě neschody. A my se, jak jsem řekl, snažíme opravdu dívat do hloubky celou, na celou tu architekturu systému. Rozhodně tak to budeme postupovat. A doufáme, že budeme moci toto udělat eh, v dokonalé koordinaci s kolegy z FAA. Ale máme opravdu v úmyslu tu naši práci odvést důkladně eh, v té míře, o jaké si myslíme, že je eh, nutná, abychom měli bezpečná letadla. Pani De Monte? Ma è la terza volta che rivolgo una dom- la domanda. Omlouvám se, že se beru slovo po třetí, ale pořád jsem ještě nepochopila. Zdali tento problém může, eh, se může objevit i u dalších eh, typů Boeingu 737. Platí to skutečně jen o typu MAX 8? Abych to řekl jasně, ten problém, jaký vznikl v případě Lion Air, v případě etiopské nehody, pořád ještě nevíme, o co šlo, tak tedy tento problém se týká pouze 737 MAX. Starší generace nemá stejný systém, takže k tomu nedochází. Tak to bylo myslím. Tak ještě poslední otázku, prosím. Wir warten lieber noch drei, vier Jahre. Jestliže Boeingu bude trvat další tři, čtyři roky, než vyvin letadlo, které by bylo eh, srovnatelné s Airbusem, eh, pokud by to takhle tedy mohlo jít tak, aby sice došlo k určitému vychýlení rovnováhy hospodářské soutěže na tu dobu, ale rozhodně by to stálo za to. Vidíte to podobně? You know, if, if, uh... Pokud se Boeing rozhodl vybudovat úplně nový letoun, pak by se možná zase potýkal s trochu jiným typem problému. Člověk nikdy neví. 737 je jak bych to řekl, nejprodávanějším typem letadla na světě a má za sebou více než 50 letou historii. Výměna, pouhá výměna motorů neměla být technickým problémem. A Boeing se tedy rozhodl jít touto cestou, rozhodl se nevyvíjet nový letoun. To je všechno, co k tomu mohu říct. Ano, tak tím to tak um, budeme pomalu končit. Nevím, jestli nějaké závěrečné schrnující slovo. No, moje, můj závěr je opět zopakovat to, co jsem již řekl, že uh, přijmeme Eh, rozhodnutí, které je na místě, budeme chránit evropské občany, eh, budeme, eh, nepřijmeme žádný politický tlak, ani žádný ekonomický tlak, který by na nás eventuálně mohl být vyvíjen. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji vám. Děkuji eh, našemu řediteli a děkuji jeho spolupracovníkům za velice otevřenou diskusi a věříme, že brzy bude vneseno světlo na toto téma i na schopnost vyřešit tuto otázku, která ovšem bohužel eh, zavinila smrt mnoha lidí. A ještě se omlouvám, ještě vám musím říci, než se rozejdeme, že se opět sejdeme na zasedání 8. dubna 2019 na příštím zasedání výboru pro dopravu. A děkuji a hezký zbytek dne.